A i hned zahájíme zasedání. Opět vás zde vítám v Evropském parlamentu. Mimořádně vás tedy vítám, protože včera jsme se setkali, vedli jsme diskuzi, pracovali jsme v pracovních skupinách. A večer následoval koncert. Nyní bych rád přivítal pana mm, premiéra Orbána eh, z rotujícího předsednictví Evropské unie a také pana předsedu komise Baroza. Máme zde tedy velmi vážené hosty, ale také naše klíčové hosty, eh, kteří promluví na našem meziparlamentním setkání a všem děkuji za to, že mezi nás přišli. Eh, vaše přítomnost je velice důležitá, vážení předsedové. Téma, které máme na stole, je téma západního Balkánu a jeho směřování eh, k integrované Evropě. Je to důležité téma pro všechny členské státy. Zajímá to všechny členské státy. Včera jsme vedli velice plodnou diskuzi. Rád bych připomněl, že stále ještě máme k dispozici 21 jazyků Evropské unie a také chorvačtinu, bosenštinu, srbštinu, černohorštinu, makedonštinu a albánštinu. A pokud si přejete se přihlásit o slovo, je třeba vyplnit formulář a takto se tedy přihlásit o slovo. Bude se konat diskuze eh, s panem Viktorem Orbánem a s panem eh, Barozem. To je tedy vše na dnešní velice stručný úvod našeho zasedání. A rád bych požádal pana Kevera, předsedu Maďarského parlamentu, protože spolu předsedáme tomuto zasedání. A ještě jednou vám chci poděkovat, pane Kevere, za to, že jste vždy byl tak ochoten spolupracovat za maďarské předsednictví a že jste tak efektivní. A předávám vám teď slovo a předsedání. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, je to pro mě ctí, děkuji vám za tuto příležitost. Dámy a pánové, rád bych zde přivítal jednoho každého z vás na druhém dni tohoto zasedání. Jak už pan předseda Evropského parlamentu řekl, včera se konala kulturní událost, kulturní akce, první bod, který dnes máme na pořadu jednání, jsou zprávy ze včerejších pracovních skupin. Každá z pracovních skupin bude mít 10 minut, aby nás spravili o včerejší práci. Především si požádat, aby nám přinesla zprávu paní Doris Pak. A informovala nás o práci pracovní skupiny Vážení kolegové, vážené kolegyně, včera proběhla pracovní skupina číslo jedna, která se týkala spolupráce v oblasti eh, prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Eh, hovořili jsme o eh, vízové liberalizaci a soudní a policejní spolupráci. Spolupředsedkyně paní Ikopa a paní Paní Kirskovská hovořila o významu spolupráce mezi EU a zeměmi východní Evropy. Prostor um, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je klíčový. V této souvislosti měli jsme zde deset eh, europoslanců a zástupce parlamentu členských států, ale protože v, eh, zástupce z Pěči jsme tedy eh, neměli. Jsme tady pro relativně málo zástupců parlamentu eh, zemí východní Evropy. Hovořili jsme tedy především o liberalizaci vízového styku, což by bylo důležitým krokem v regionální spolupráci. Předseda kosovského parlamentu hovořil o snaze jeho země zlepšit kapacity tak, aby tak aby byl získán alespoň přístup k cestovní mapě v tomto v této politické oblasti. Dále eh, makrotémata. Azylová problematika, eh, tady se volalo po více společných postupech Německo a Řecko, eh, konkrétně hovořilo o azylové a emigrační politice. Nicméně pokud je o azylové otázky a nelegální přistěhovalství, zároveň jsme apelovali na potřebu dodržovat lidská práva a lidskou důstojnost. Eh, nová nové pravomoci pro oblast azylové politiky, tak jak jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě, třeba začít skutečně provádět to. Zmiňovalo Bulharsko a Polsko. Také mnoho účastníků zmiňovalo, že liberalizace vízového režimu eh, neznamená obrovský příliv přistěhovalců z východní Evropy do severnějších částí Evropy díky různým eh, nástrojům instrumentům, které zavedly místní vlády. Ehm, Europol a další byly pozitivně hodnoceny, zejména švédském, řeckém a maďarském. Dále policejní spolupráce. Tématem policejní spolupráce a vůbec spolupráce a téma tedy policejní spolupráce a vůbec širší spolupráce v tomto regionu bylo důležitým tématem diskuse. Polsko hovořilo o potřebě větší operativní spolupráce se zeměmi tohoto regionu, zatím to probíhá pouze s Chorvatskem. EPP potrhovala důraz Evropské policejní mise. Také se hovořilo o významu činnosti regionálních rad pro spolupráci v této oblasti, v dalších oblastech regionální spolupráce. Dále téma boje proti korupci a e, potírání obchodování s lidmi. E, to jsou témata, která jsou vnímána jako prioritní ze strany Švédska v oblasti policejní spolupráce. E, bylo řečeno, že zdrojem zla je to, že sociální řád, společenský řád nefunguje v zemích, kde je špatná hospodářská situace. Výsledkem je kriminalita, která se rychle rozšiřuje. Takže eh, společenský pořádek eh, a společenský smír, to je věc, kterou je třeba eh, na stole, to zrovna především Česká republika. Maďarská hořálka významou Europolu. Společné chápání věci bylo takové, že parlamenty států i východní Evropy měly mít kontrolu nad, tedy vykonávat kontrolu nad prováděním legislativy v těchto oblastech, které byly projednávány na našem semináři. Bulharsko hovořilo o tématu xenofobie, proti které třeba vystupovat. Příslušný europoslanec hovořil o dodržování práv menšin. Dále soudnictví. Reforma soudnictví je prioritou v jeho východní Evropě. Eh, přístup eh, k, k soudním institucím byly tématem pro všechny řečníky, kteří vystoupili. Eh, provádění legislativa by měla být předmětem stálého monitoringu Maďarsko a Bulharsko volali po mechanismu monitorování, který by zaručil trvalé provádění legislativy. Hovořilo se o tom, že spolupráce Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii je klíčová a že je třeba ze strany všech státních úřadů také dodržovat nezávislost soudu. Myslím si, že jsem se maximálně vynasnažila zahrnout všechna témata. Nebylo to snadné. Děkuji vám mnohokrát za včerejší seminář a doufám, že jsem na ničí vystoupení nezapomněla. Děkuji vám, a paní Pak. A teď bych předal slovo panu Mihaj Balakovi, Balovi, pardon, aby eh, nám eh, řekl, eh, co dělala skupina k integraci občanům vážení páni předsedové, páni místopředsedové, dámy a pánové, vážení kolegové. Já jsem měl tu čest eh, předsedat eh, skupině eh, k integraci občanů, pracovní skupině a také jsem tam přednesl hlavní zprávu. Asi víte, že eh, pro Maďarsko je toto velice důležité téma. V našich dějinách eh, jsme se poučili, že eh, být občanem neznamená jen právní nárok, ale obsahuje to také určitou emocionální identitu. Má to tedy emocionální a kulturní rozměr a to je důležité pro proces rozšiřování, stejně tak jako politické smlouvy. Politici mají stavět mosty tak, aby právní kategorie se přibližovaly ke každodennímu životu a k srdcím i duším lidí. Pro Maďarsko je toto snažší, protože máme historické vazby se zeměmi západního Balkánu a vytvořili jsme si vzájemné pochopení. Proto jsme si zvolili toto téma, co by téma společného parlamentního zasedání. Europoslanec Jelko Kacin eh, poukázal, co by spolupředseda eh, naší pracovní skupiny, na to, že západní Balkán je klíčová oblast pro Evropskou unii, protože eh, přináší Evropě přidanou hodnotu v klíčových aspektech. My jsme hovořili také o kulturní diverzitě zemí bývalé Jugoslávie. A poukázali jsme na to, že existují určitá napětí a e, určitá hmatatelná roztříštěnost e, v tomto regionu a to zásadně ovlivňuje integrační proces. Také jsme poukázali na to, že budeme muset tyto výzvy řešit společně. Debaty e, na národní úrovni izolované nepomohou vzájemnému porozumění, proto potřebujeme mnohostraná fóra k debatě. Stejně tak, jako jsme debatovali včera. Aby to bylo vyvážené, tak se bude muset Evropská unie eh, vynasnažit zajistit toto vyvá- tuto vyváženost, vyvážené zastoupení. Evropské instituce nebo instituce jsou obecně někdy vzdálené eh, občanům, proto jak národní parlamenty, tak Evropský parlament sehrávají klíčovou úlohu právě v tom zprostředkovávání kontaktů. Ve svém úvodním proslovu jsem hovořil o integraci západního Balkánu, jak ji lze vnímat eh, z pohledu toho, jak, do jaké míry ty země naplnily eh, příslušná právní a hospodářská kritéria. Nicméně musíme se zamyslet také nad mírou integrace eh, v občanů a to zejména právě v případě západního Balkánu. Podíváte-li se na dějiny posledních sta let na západním Balkáně, uvidíte, že nejdůležitější věc v tomto regionu je omezit konflikty mezi etnickými skupinami. Proto zdůrazňujeme, že integrace je jedinou volbou pro tento region. Protože díky ní společnost přijme potřebné reformy, eh, reformy potřebné ke vstupu do Evropského společenství. Pokud se eh, společnost eh, bude obávat toho, že když se vzdá své identity, tak to bude problém, tak to nepůjde vpřed. Musíme také pracovat eh, na eh, řádném eh, přijetí a pochopení evropského práva v našich zemích. Vážení kolegové, vzdělávání školství je velmi vhodným nástrojem pro tvorbu budoucnosti. Existuje celá řada programů, které využívají tohoto principu. Nicméně Nepříliš často eh, by eh, se eh, žáci a studenti ze západního Balkánu dostanou ke studiu v západní Evropě. Samozřejmě je tady nedostatek finanční, takže musíme podporovat nestátní organizace, které podporují právě tyto posuny. Možná, že i státy by mohly lépe využívat vzájemných vazeb, eh, vzájemných výměn, tak, abychom lépe se navzájem kulturně poznávali. A, a musíme také zamezit eh, v migraci z těchto regionů. Ty společnosti potřebují poznatky a vzájemné vazby a mladí lidé by se měli vracet domů a používat načerpané znalosti v zahraničí. Je také třeba zachovávat kulturní rozmanitost. To je eh, klíčovým cílem maďarského předsednictví. Musíme být si vědomi toho, že zástupci etnických skupin v regionu západního Balkánu vnímají eh, evropskou integraci jako cestu k míru. A pro občany regionu je eh, důležité, aby Evropská unie nechtěla eh, ty kultury eh, spojit, ale aby respektovala jejich rozmanitost. Probíhá několik iniciativ na zachování například přírodního i architektonického dědictví v regionu. A to je způsob, jak zachovat rozmanitost do budoucna. Hovoříme tady o etnické pestrosti občanů. A v případě eh, západního Balkánu nejde jenom o konkrétní eh, občany, ale také o eh, různé etnické menšiny, kteří žijí na, po obou stranách různých hranic. A musíme mít na paměti, že tam žijí odlišné, odlišní občané a že tam žijí různé menšiny roztroušení, roztroušené napříč hranicemi tu eh, rozmanitost nesmíme vnímat jako eh, nevýhodu, ale jako příležitost. Mezi těmito skupinami proběhly eh, závažné střety, ale pro obyvatele regionu je nyní přirozené, je přirozené, že kultury a jazyky žijí spolu bok po boku. Poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu se zúčastnili debaty. Eh, bylo velice důležité eh, vyslechnout si eh, příspěvky poslanců ze zemí západního Balkánu. My jsme se bavili o kulturním aspektu evropské integrace. To je klíčem pro vytvoření míru a vzájemného porozumění mezi národy. Otázk, zdůraznili jsme také otázku vzdělávání, péče o mladé lidi to je klíč k úspěšné budoucnosti. Zmínili jsme, že eh, je třeba vytvořit koordinované školní osnovy na podporu vzájemného porozumění mezi národními skupinami. Je třeba odrážet kulturní rozmanitost ve školních osnovách, tak abychom eh, vytvořili novou generaci, která bude eh, snášenlivější. Je také třeba zdůraznit, že O no, mladé eh, lidi je třeba pečovat i poté, co opustí školu. Je velmi smutné, že v regionu je vysoký počet mladých nezaměstnaných. Samozřejmě důležitá je také integrace eh, chudých. Proto eh, jsme zmínili, aby, že romská strategie maďarského předsednictví by také se měla vztahovat na země západního Balkánu. Také jsme hovořili o iniciativách, jako je Dunajská strategie, které by měly podpořit integraci v různých ohledech. Nejenom eh, tím, že eh, pomohou vyřešit eh, kulturní otázky, ale také poskytnou celkový rámec k řešení jiných otázek. Umění a kultura jsou nejdůležitějšími silami integrace. A proto je politování hodné, že tento aspekt že tomuto aspektu se nedostává často dostatečné pozornosti ve srovnání s jinými politikami. Řada účastníků hovořila o umění, o literatuře, o hudbě, o malířství a o tom, že právě ty eh, jsou důležitým aspektem vzájemného porozumění. My pracujeme na míru a tohle je v tomto ohledu důležité. Pokud se nám podaří integrovat země západního Balkánu, nebo nepodaří, tak budeme eh, řešit mnohem závažnější problémy a časem bude těžké nebo mnohem těžší ty konflikty vyřešit. Také jsme hovořili o některých osobních zkušenostech souvisejících s tímto eh, regionem. Zdůrazňovali jsme, eh, jak je důležité, aby se navzájem jednotlivé kultury pochopili. Hodnoty, eh, identita a srdce, to jsou klíče eh, k vyřešení nedořešených otázek. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní jenom organizační poznámka. Tlumočení do bulharštiny je na kanálu 17 a ne 21. Děkujeme za pochopení. A nyní bych eh, také velice rád eh, přivítal pana premiéra Orbána a poprosím ho, aby pronesl eh, hlavní projev jménem předsednictví. Děkuji. Chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit, dámy a pánové. Velice mne těší, že mohu promluvit na tomto tak důležitém fóru zaměřeném na evropskou integraci a rozšíření. Maďarské předsednictví eh, také usiluje o splnění tohoto cíle. Dovolte mi, abych eh, hovořil mm, o několika otázkách perspektivy. Za prvé, máme určitou vizi eh, tohoto regionu? Domnívám se, že ano. Vizi máme a tato vize se zakládá na realitě. Realita není nic menšího než to, že tento region je zakotven v evropském kontinentu. Je to region, který sousedí eh, se zeměmi, které jsou členy NATO a EU. Je to region, eh, ve kterém pociťujeme, že některá práce ještě nebyla eh, dokončena. Některé když některé z evropských zemí se připojily k EU, hovořilo se o znovu sjednocení Evropy. Byly to země střední Evropy. Tragédie, která vznikla e, po roce 1945 e, po nástupu komunismu a sovětské invazi, e, byla takto napravena. A Šlo o to, abychom znovu budovali kulturní jednotu, abychom budovali něco, co bylo naším společným bohatstvím. A nyní, eh, nyní tedy eh, počítáme i ještě eh, s mnohem rozmanitějšími kulturními aspekty, a mm, tradicemi a historií. Zaprvé si musíme vyjasnit naše vlastní úmysly. Opravdu chceme integrovat tento region do Evropské unie. Maďarské předsednictví je přesvědčeno, že tato myšlenka již byla mm, rozhodnuta, když Řecko, Rumunsko a Bulharsko se připojilo k Evropské unii. Pro nás je samozřejmé, že nemůže dojít k tomu, a zde byly, byla nějaká prázdná území nebo nějaké černé díry, eh, která by eh, působila rizika pro bezpečnost a obranu také. A já bych chtěl říci, že pokud neintegrujeme tento region, tak eh, potom někdo jiný se o tuto integraci jinam bude snažit. A kdokoliv naštívil tento region, bude si uvědomovat, že tam jsou kandidáti. Další otázkou je, zda už nazrál čas na takovéto rozšíření. To je dlouhodobá diskuze. Co od nás tato doba eh, vyžaduje? Prohlubování anebo rozšiřování? Dochází k přeskupování zájmu ve světě. Musíme si uvědomovat, že čelíme obrovským výzvám na celosvětové scéně i v rámci EU. Co dodává Evropě sílu, její prohlubování a nebo rozšiřování. Středoevropský region má v této souvislosti určité zkušenosti. Když byly integrovány země středoevropského regionu, zkušenost ukázala, že se nejedná o e, řešení pro to či ono, ale že zapotřebí obou dvou procesů, jak rozšiřování, tak prohlubování, které se navzájem posilují. Je zde jasná potřeba vnitřní obnovy, vnitřního posílení EU. A proto zde jsou legislativní e, balíčky. A doufáme, že e, budou e, úspěšně přijaty jak radou, tak parlamentem. To však nestačí. Evropská unie potřebuje také rozšiřování aby zvýšilo svou konkurenceschopnost. Další věc je, eh, jaké zkušenosti máme z nedávného, z posledního eh, rozšiřování. Evropská unie eh, vyjednala 20 plus kapitol, docela více kapitol od roku 2000 a já jsem přesvědčen, že noví eh, pracovníci vstoupí takto na pracovní trh a to se tedy také očekávalo. Nicméně eh, stalo se to, že nebyl eh, zaplaven trh novými pracovníky, nedošlo k oslabení trhu, naopak k jeho posílení a rozšíření bylo a stalo se jednou z hnacích sil hospodářství v EU. Bez hospodářského potenciálu střední Evropy, výrobní kapacity v západní Evropě by byly relokovány do jiných regionů mimo Evropu. Tato skutečnost, že středoevropské ekonomiky fungují v rámci Evropské unie, umožňují udržení výrobní kapacity po celé Evropě a to je důležité i nyní, když hovoříme o západním Balkánu. Západní Balkán může reprezentovat další hnací sílu pro ekonomiky EU. Dalším důležitým tématem, které musíme mít na vědomí, je to, že západo-balkánský region Eh, že u západu balkánského regionu musíme zvažovat, zda je připraven na členství v EU. Jsou zde určité společné hodnoty a eh, jsou zde také určité interní problémy. Ne eh, všichni zcela plně respektovali pravidla, zejména v oblasti obezřet špatného eh, řízení hospodářství. A z toho by se měly také poučit, ale by měly navázat i eh, země západního Balkánu. Země západního Balkánu také musí přijímat a respektovat další pravidla a my naše společné hodnoty jim musíme zcela jasně sdělovat. Aby došlo k této integraci, musíme také být eh, všichni z obou dvou stran otevření a e, západo-balkánské země se musí přizpůsobit e, společným hodnotám a musí je prosazovat. Podle mne by měli dostat šanci k tomu, aby tyto úkoly mohly dořešit. A nyní k našemu společnému úkolu a realistickým cílům. Především bych rád se zmínil o Chorvatsku. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, Myslím, že Chorvatsko může být potenciálním vzorem, vzorovou zemí, eh, žijícím důkazem toho, že evropská perspektiva může být hmatatelná pro tyto země. Může být tedy vzorovou zemí, která dokáže, že země tohoto regionu mohou být stabilizovány a že právě evropská perspektiva, evropské členství může podporovat stabilizaci v takovýchto zemích. Není tajemstvím, že se eh, spekulovalo o tom, že eh, Mm, postup v jednání s Chorvatskem byl, eh, by byl spojován také s kandidátským statusem Srbska, což by bylo nebezpečné jak tedy pro tyto dvě země, tak pro Evropskou unii, protože nemůžeme takto mm, spojovat mm, nebo směšovat věci, které jsou naprosto odlišné. Takovýto scénář by byl nevhodný jak pro Chorvatsko, tak pro Srbsko. Udělali bychom velikou chybu, kdybychom tyto dvě reality směšovali. V takovém případě by byly formulovány jiné politické podmínky pro různé země a odhlíželi bychom tedy od reality, což by nás dovedlo do velmi škodlivého Eh, střetu eh, pravomocí. Dokončení vyjednávání o přistoupení a přistoupení samotné se musí zakládat na skutečném výkonu kandidátské země. Toto je stanovisko Maďarska a proto usilujeme o to, aby vyjednávání s Chorvatskem bylo dokončeno co možná nejdříve. Co se týče Černé hory, Myslím, že je v zájmu Evropské unie zahájit vyjednávání co možná nejdříve. A to tež platí i o Srbsku. Důležité je, aby kandi- status kandidátské země byl dán Srbsku a aby vyjednávání začala co možná nejdříve. Což nás vede do paradoxu 21. století, já si uvědomuji, že pro nás, kdo jsme svobodně zvolení zástupci, je důležité, abychom bedlivě přemýšleli o tom, jaký status nebo jaké jméno bude mít země, budeme používat to jméno, které ta země stanovila, či nějaké jiné, například je to firom. Kandidátský status je jedna věc, ale nemůžeme zahájit vědnavání, které by bylo mm, absurdní. Musíme překonat tuto situaci, vyřešit co možná nejdříve a za uh, maďarské předsednictví. Musím říct, že je nešťastné, že na začátku vyjednávání jsou stanoveny takovéto překážky, které uh, mohou být eh, vyřešeny snad ke konci. Uh, vyjednávání. Nyní bych chtěla promluvit o Albánii. Albánie je potenciální kandidát a člen NATO. Třeba, že musí splnit 12 kritérií jako podmínku pro zahájení vyjednávání. Maďarské předsednictví podporuje brzké zahájení vyjednávání o přidružení každé každé další odalování by poškozovalo vnitřní stabilitu Albánie. U Albánie u, a u Kosova je mm, především důležité, aby tato země si udržovala evropskou eh, perspektivu. Ne všechny eh, členské země EU ale uznali Kosovo, proto není možné ještě podepsat eh, dohodu. A nyní se budeme zabývat to největší výzvou, jak pro celý region, tak pro EU, a to je Bosna-Hercegovina. To je země, která prožila velice obtížné období. Navíc je tu hrozba, že můžeme eh, můžeme být také zataženi do problému této země. Maďarsko si velice dobře uvědomuje, že dochází k destabilizaci v Bosně a Hercegovině, protože také geograficky leží blízko a ví, že e, řešení těchto potíží může být usnadněno jen na základě úspěšných vzorů sousedních zemí, zemí sousedících s Bosnou a Hercegovinou. Dámy a pánové, e, je zde celá řada obtížných e, problémů, které je třeba řešit a k tomu je zapotřebí odvážných politik Vybízím k tomu, aby veškeré síly podporující rozšíření byly spojeny a sladěny tak, aby se dařilo překonat jakoukoliv skeptickou mentalitu v EU, která by mohla brzdit integraci. Vždy se ohledně integrace na Maďarsko můžete spolehnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane premiére. A nyní předám slovo a přivítám zde mezi námi pana Jose Manuela Barosa, předsedu Evropské komise. Máte slovo, pane. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane premiére, vážený pane, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Nejprve dovolte, abych uvedl, jakým máme potěšením být zde dnes na tomto společném parlamentním schromáždění věnovaném Západním Balkánu. V květnu 2008 jsem se, týkal, jsem se účastnil jiného společného parlamentního zasedání věnovaného Západnímu Balkánu, takže zde vidím mnoho známých tváří z května 2008. Chci říci, že Evropská unie to není jen Brusel nebo Štrasburg. Eh, je to to, co vykonáváme v jednotlivých členských státech, to, co projednáváme v parlamentech jednotlivých členských zemí. Bez vašeho silného zapojení a podpory eh, se nám to podařit nemůže. Spolupráce a dialog mezi evropskými institucemi a parlamenty členských států jsou klíčové pro další vývoj Unie. Proto vítám tuto příležitost k výměně názoru s vámi o dalším rozšiřování Unie na západní Balkán. Rozšiřování je správně považováno za jednu z nejúspěšnějších politik Evropské unie. Já to považuji za jeden z největších úspěchů vůbec v evropských dějinách. Rozšíření výrazně přispělo k poslední demokracie, stability a prosperity na evropském kontinentu. Zároveň eh, posloužilo ke sjednocení evropské rodiny, která byla rozdělena bolestnými dějinami 20. století. Právě jsme vyslechli projev pana premiéra Orbána, který pochází ze země, která ještě před deseti lety zlížela k Evropské unii jako ke vzdálenému příslebu. A dnes pan premiér Orbán předseda Radě Evropské unie. Já chci vzdát hold Maďarsku a panu premiér Orbánovi za obrovskou angažovanost jeho osobního země eh, v oblasti rozšiřování EU a o zvláštní zájem o západní Balkán. Ale znovu sjednocení našeho kontinentu nebude dokončeno, dokud západní Balkán nebude součástí EU. Evropská komise je odhodlána posilovat evropskou perspektivu pro celý tento region, jak o tom svědčí také závěry Soluňské Evropské rady z roku 2003. Já sám jsem se účastnil, respektive jsem byl členem tehdy Evropské rady, která přijala toto rozhodnutí. Já jsem velice rád, že jsem byl přítomen také tomu, kdy má země vstupovala v roce 86 a jakožto minister jsem byl přítomen podpisu dokumentu, který možná je později vstup Švédska a Finska do EU a také samozřejmě jsem byl přímým svědkem u předposlední vlny žadatelů vstup do EU. Minulý týden jsem eh, navštívil eh, Bosnu Hercegovinu, Černou horu a bývalou Sazovou republiku, eh, Makedonii, Kosovo, Srbsko, Albány, chce navštívit eh, v příštím měsíci. Má návštěva eh, měla symbolický význam, jakožto eh, známka, že komise oživuje svůj zájem o vývoj tomto regionu. A do těchto zemí jsem přijel s jedním hlavním sdělením, a totiž, že země tohoto regionu vnímáme jako členy Evropské rodiny národů. Považujeme tyto země za součást Evropy, jejich kořeny, jejich současnost i budoucnost jsou spojeny s Evropou. Ale eh, pokud eh, si přeji vstoupit do EU, ještě zbývá vykonávat, eh, vykonat mnoho práce. Státy toto regionu samozřejmě se vyvíjejí do správnou cestou. Je třeba, aby toto úsilí bylo zesíleno. Naše politika rozšíření vůči Balkánu byla vždy založena na inkluzivním přístupu a nadcházející přistoupení Chorvatska by mělo být katalyzátorem pro celý region aby se postupně přibližoval Evropské unii. Přijel jsem tedy do daného regionu nejenom eh, se vzkazem solidarity, ale vzkazem eh, pozbuzení. Situace v tomto regionu je nadále dosti eh, složitá. Rok 2011 je jak rokem příležitosti, tak rokem výzev. Ocitáme se v časovém okamžiku, kdy přístupová jednání Chorvatska se dostávají do závěrečné fáze a Černá hora a Srbsko jsou připraveny postoupit do další fáze vyjednávání, pokud bude udrženo tempo reform do října. Zároveň jsme v takovém časovém okamžiku, kdy před námi stojí ještě celá řada výzev. Jednak je třeba eh, pokročit v bělehradsko prištěnském dialogu, dále třeba překonat eh, v Bosně a Hercegovině politickou blokaci, stejně tak v Albánii. Je třeba eh, vyřešit eh, otázku názvu bývalé sazvé republiky Makedonie. Eh, kromě právního státu a svobody projevu vnímám další vize v tomto regionu. Pokud vím, jedna z vašich pracovních skupin řešila problematiku prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Já chci poděkovat Doris Pak a také panu Balovi za jejich velmi eh, zajímavé prezentace výsledků jednání pracovních skupin včera. Eh, dobře eh, fungující státní instituce, soudnictví, dodržování práv, včetně práv menšin, to vše je nutné pro další řádný politický rozvoj a také hospodářský rozvoj. Za mě toto region potřebuje přilákat další investice, tak aby se zlepšil růst, ale zahraniční investoři musí mít jistotu, že mm, bude existovat transparentní veřejná zpráva a právní stát. A proto apeluji na všechny své partnery, aby pokračovali na cestě reform, které po nich žádá Evropská unie. Je třeba konsolidovat demokracii a stabilitu a přinese to prospěch v sociální oblasti také přinese to tady prospěch kandidátským zemím, přinese to prospěch jejich samotným občanům, tento pokrok na, na cestě přibližování se k EU musí být eh, pevný a důvěryhodný. Je třeba zajistit žádnou eh, připravenost. Je to také otázka důvěryhodnosti a vzájemné důvěry. Je třeba, aby občané těchto zemí věděli, že jakmile um, že tady budou vnímáni jako, jak jakmile k země budou vnímáni jako rovnocení občané EU. Proces rozšiřování E, není pouze očkrtávání jednotlivých vyjednávacích kapitol, jednotlivých závazků. E, je třeba vnímat tuto věc jako obrovskou příležitost pro modernizaci nejenom státu, ale celé společnosti. A v co možná největší míře by mělo jít o výsledek konsenzu napříč politickým spektrem, tak aby by existovala široká podpora pro reformy vnitrostátně, ale pro budoucnost v země v EU. Na této cestě si všechny země regionu mohou být jisty, trvalou podporou ze strany EU. Vždy budeme stát po jejich boku, mohou se spolehnout naši politickou, hospodářskou i finanční podporu a solidaritu. Ne pouze slova o této podpoře, ale na reálnou finanční podporu, která již nyní proměňuje realitu v mnoha regionech kandidátských zemí a, a zemí, které na vstup aspirují. Konkrétním výrazem této finanční podpory je nástroj pro přestupní pomoc. V období 2007 až 2013 Evropská unie vyčlenila 11,5 miliard eur tedy miliard, 1,5 miliard eur na budování institucí, na rozvoj lidských strojů, na regionální rozvoj, rozvoj venkova, na přezraniční spolupráci. Eh, další ukázkou snahy přibližit tento region EU eh, bylo udělení bezvízového styku těmto zemím. To podporuje vztahy na úrovni jednotlivých občanů. Je to obzvlášť důležité pro mladé lidi. Já vím, jaký význam to hraje ve společnosti těchto zemí. Nicméně navzdory veškeré naší eh, pomoci, každá z těchto eh, zemí drží eh, budoucnost v EU ve svých rukou. Musí rychle provádět reformy, musí splnit své závazky. Žádá se to jasné vedení, vzájemnou úctu a schopnost spolupracovat. Doufejme, že díky integrace do EU tyto země konečně otočí stránku nepříjemných nedávných dějin a budou uctívat hodnoty, jako je především lidská důstojnost a kultura kompromisu a konsensu. Takto funguje Evropská unie. E, nejsme o to slabší, protože se snažíme dobrat konsensu. Naopak, já se domnívám, že tento přístup nás výrazně posiluje. Včera proběhl workshop o integraci občanů, kde jste řešili propojené otázky kulturní rozmanitosti a úspěšnosti integračního procesu. E, toto je diskuse zásadní. Žádná země nikdy nepřišla o svou identitu proto, že by vstoupila do EU. Naopak bych dokonce tvrdil opak. Tím více, jak se přibližujeme, chceme zároveň ve vzájemné úctě e, posilovat svoji e, individuální identitu. E, jde o naši silnou stránku, pokud existuje společná vůle ke spolupráci. Jak jsem minulý týden uváděl mezi svými partnery na Balkáně, toto se žádá eh, společnou politickou vůli. Musí jít o projekt národní jednoty. Eh, všechny politické strany, všechny síly jsou potřebné. Je nutný mm, národní konsensus na cestě ke členství. Je třeba postupovat v duchu kompromisu a vzájemného respektu a úcty. A v tomto směru se domnívám, že Velmi důležitou roli hrávají právě parlamenty. Proto nechci hovořit pouze s představiteli vlád, ale i parlamentu. Potřebujeme konsenzus ohledně eh, integrace Eh, do EU. Já eh, jsem eh, přesvědčen, že parlamenty všech států jihovýchodní Evropy ukáže odhodlanost překonat překážky. Ve všech zemích, které jsem navštívil, mý partneři souhlasili s tím, že proces evropské integrace může klíčovým, klíčovou měrou přispět k zajištění stability a prosperity jejich zemí. Říkali mi, jediná věc, na které se napříč politickým spektrem eh, shodujeme, je potřeba vstupu do EU. Eh, bylo to pozbudivé, ale eh, trochu mne trápilo, že to byla jediná věc, na které se dokázali shodnout. Potřebujeme širší konsenzus i ve věci dalších, širších reform. Potřebujeme společnou vůli. Realita je taková, že některé ze zemí tohoto regionu jsou pokročilejší než jiné. Některé se dostaly dále na cestě do EU, některé ještě musí některé stále ještě pardon, kladou eh, do popředí své eh, strategické národní zájmy. Ehm, ale je důležité, aby eh, nepropásli ten vlak do EU. Také jde o historický cíl pro nás, pro Evropskou unii. Jean Monnet, jeden ze zakladatelů evropské myšlenky, řekl, každý je ambiciozní, ale otázka zní, zda um, se naše ambice týkají toho, co chceme vykonat. Pokud eh, chce země vstoupit do EU, musí být ambiciozní v oblasti skutku, v oblasti toho, co koná, jaké reformy zrealizuje. Potřebujeme, aby tyto země začaly uskutečňovat nebo pokračovaly v uskutečňování dynamických reform. To je nutnou součástí procesu rozšiřování. Evropská komise bude na této, této cestě i nadále stát po boku těmto zemím, eh, mohou se spolehnout na naše podporu, solidaritu a pozbuzení do budoucna. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Baroso. A nyní zájem do rozpravu, dámy a pánové. A to e, za účasti e, předsedy e, rady a předsedů rady a komise. Pravidla pro rozpravu budou stejná jako včera. A pokud budete chtít se zúčastnit, tak prosím vyplňte přihlášku, kterou dostala každá delegace. My sestavíme seznam řečníků. A potom předělíme čas eh, každému eh, řečníkovi. Ten bude tři minuty. Bude to moci eh, sledovat na tabuli. Prosím, dodržujte tento limit. Podle pravidel Evropského parlamentu budeme také uplatňovat postup s modrou kartou. To znamená, že po tříminutovém vystoupení bude každý poslanec mít právo eh, zeptat se eh, na něco 30 vteřin a, odpově- a řečník bude mít možnost odpovědět 30 eh, vteřin. Dámy a pánové, nyní můžete se hlásit se svými příspěvky, ale nejdříve dáme slovo panu Bosty Naruovi. Vážený pane předsedo Evropské komise, vážený pane premiére Orbáne, ještě nezahájíme rozpravu, tak eh, já bych eh, rád vystoupil s jednou technickou poznámkou. Jak víte, pane předsedo Busku, 7. Eh, března jsem vám zaslal dopis, kde jsem vás informoval o prohlášení učiněném proti mně, poslanci Evropského parlamentu a místo předsedovi Eh, delegace pro eh, vztahy eh, s zeměmi jeho východní Evropy, paní Josefinou Topali, předsedkyní albánského parlamentu, která je zde dnes přítomna. Paní Topali mě 24. dubna, února v mm, maďarském, v albánském parlamentu obvinila z rasismu proti albánskosti a korupce a také říkala, že jsem proti bezvízovému styku pro Albánii pro eh, eh, hlášení paní Topaly je eh, neodůvodněné a mm, neopodstatněné a také uráží nejenom moji důstojnost, ale ústojnost Evropského parlamentu jako takového. Pane předsedo, já jsem informoval konferenci předsedů v Evropském parlamentu a tato projednala před měsícem. Já vás e, žádám, pane předsedo, e, co je předsedu Evropského parlamentu, abyste e, znovu diplomatickými i nediplomatickými kanály se pokusil přesvědčit paní Topali, aby stáhla své obvinění. Já tady nechci zahajovat debatu, která by nakonec byla k ničemu protože tady řešíme velice důležitou otázku pro Evropskou unii a pro náš kontinent jako celek. Nicméně já jsem chtěl, aby toto bylo zaznamenáno do aktu tohoto velice důležitého jednání. Děkuji vám. Já vidím eh, dvě modré eh, karty tady eh, v místnosti, takže je to reakce na tento příspěvek. Já jsem já jsem požádal o připomínku a potom budu mít otázku na pana Orbána. Jako, Děkuji. Paní Tobali také uh, měla modrou kartu, tak prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s panem Bostinárem, že to, co eh, tady říkáte, vůbec nemá smysl. Pan uh, je proti tomu, aby Eh, aby eh, v Albánci měli eh, volný pohyb a jejich celkem 3,2 mm, milionů a ti považují tento návrh za antialbánský, rasistický, motivovanými nízkými zájmy. A já zdůrazňuji, že takový návrh je eh, docela jistě eh, dan proti albánskými eh, sílami nebo z jejich pohnutek. Vůbec to nevychází z reality a jde proti zájmům 3,2 milionů Albánců, stejně tak jako Josefíny Topoli. Děkuji. Já bych rád požádal eh, kolegy, aby uzavřeli tuto eh, debatu eh, na tomto fóru, pokud je to možné. A vraťme se nyní k tomuto, k našemu vlastnímu tématu. Má slovo Andrew Kadis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval eh, všem, kteří eh, zatím vystoupili panu Orbánovi a panu Barosovi. Rád bych schrnul naše debaty mm, za poslední dva dny. Mm. Já zastupuji litevský parlament a všechny politické strany v Litvě přijali prohlášení, které kterým eh, se eh, blahopřeje Chorvatsku k jeho výsledkům a eh, přejeme mu také úspěšné proběhnutí závěrečných vyjednávání a referenda. Také se těšíme na Srbsko, až získá status kandidátské země a na dokončení dialogu s Kosovem. Rovněž blahopřejeme Makedonii, která eh, postupuje poměrně rychle a věříme, že staré členské státy EU pomohou ehm, dokončení eh, problematického dialogu mezi Makedonií a Řeckem. Myslíme si, že Evropská unie by ehm, se mohla aktivněji eh, zasazovat nebo zapojovat do dění v Bosně a Hercegovině. Myslím si, že vnitřní eh, situace v této, země, v této zemi je nejsložitější. Ty eh, země se nacházejí v obtížné situaci, chápeme, jak jsou důležitá eh, korenská kritéria a to, co se tam má udělat, ale chceme zdůraznit, že Evropská unie musí prokázat solidaritu se západním Balkánem. této souvislosti eh, je velmi dobrým příkladem naše východní partnerství. Litva je obklopena vnějšími hranicemi EU. E hraničíme s Běloruskem a eh, s Kaliningradskou oblastí v Rusku a v Ruskem, s Ruskem a sledujeme, jak se vyvíjí partnerská politika. A my věříme, e, že e, tato politika by se dala použít i e, pro partnerství se západním Balkánem. Proto se Litva chce zapojit aktivněji do těchto procesů. Včera jsme hovořili o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti jsme si zcela vědomi potřeby posílit policejní spolupráci, eh, práci eh, Frontexu, eh, který opravdu funguje velice účinně a úspěšně. A já doufám, že dnešek bude takovým podnětem pro eh, členské státy EU a pro země za západním Balkánu k posílení integrace. A mám konkrétní otázku na pana Orbána. Chtěl jsem se zeptat, za vašeho předsednictví neměli byste vyjednávat, eh, neměli byste vystupovat aktivněji eh, k, k pospoře pokroku v Bosně a Hercegovině. Eh, vážení kolegové, já bych eh, rovnou eh, rád zdůraznil pravidla debaty. Pokud zvednete modrou kartičku, tak máte 30 vteřin na hm, otázku nad rámec normálního postupu. A dotazovaný bude mít 30 vteřin na odpověď. a běžné tříminutové vystoupení e, se řídí dalšími, e, dalším postupem. To právě udělal pan Karitis. Ten byl ten měl ještě hovořit e, později podle seznamu řečníku, ale pokud pan premiér bude chtít zareagovat, tak má slovo. V mém politickém smýšlení ten eh, správný sled by měl být následující. Nejdřív je třeba vize, a potom eh, je třeba eh, jejího úspěšného naplnění. A potom můžeme řešit Bosnu a Hercegovinu. Takže myslím si, že maďarské předsednictví správně intenzivně podporuje integraci zemí západního Balkánu. To je ta vize. Potom jsme eh, položili značný důraz na eh, to, aby z Chorvatska eh, byl úspěšný příklad a aby se z něj mohl stát také nástroj pro Bosnu na cestě k evropské integraci. Doufám, že se nám to mm, podařilo dosáhnout. Lord Bonus. Thank you very much, Mr. President. Jménem britské sněmovny Lordů. Děkuji za tuto příležitost přispět k diskuzi. Jsme velice rádi, že je mezi námi eh, pan premiér Orbán a pan předseda komise Barroso. Diskuze, které zde vedeme v těchto dvou dnech, ukazuje, že delegace, ať už ze stávajících členských států, tak ze západního Balkánu, jsou přesvědčeny, že EU skutečně usiluje o rozšíření eh, o západní eh, Balkán. Máme zde programy spolupráce, projekty, dochází k pokroku v těchto úkolech, ale musím zdůraznit, že reformy, které jsou obtížné pro lidi, těžko se implementují, mohou vést k deziluzím, pokud nebude jasně patrný pokrok k tomu konečnému cíli. Proto, jak už jsem uvedl, pane předsedo, eh, žádám, aby zde byla zásadní politická aktivita zaměřená na to, že tu bude jasná politická vůle a eh, touha EU o rozšíření EU o země západního Balkánu. A to musí být na pořadu jednání každého předsednictví. Samozřejmě, že já uznávám a respektuji práci maďarského předsednictví, ale musí to být i součástí práce dalších předsednictví. Eh, musíme neustále usilovat tento cíl členství, eh, které samozřejmě musí být eh, splněno nebo musí být um, umožněno teprve po splnění patřičných podmínek. Nesmí to být jen výsledkem nějakého politického rozhodnutí k určitému datu. Neměli bychom ponechat některé věci eh, stranou. Ještě jednou bych chtěl říci, že podle mého názoru musíme stanovit své priority. Nemůžeme řešit všechno a všude najednou. A osobně vítám silný a realistický pohled, který zde dnes vyslovil eh, pan premiér Orbán. Naše priority by měly mít cílenou asistenci v boji proti eh, korupci a mm, zločinu. Měli bychom prosazovat právní stát. A v rámci těchto priorit musíme také zajišťovat to, že Chorvatsko bude schopno ukončit kapitolu o soudnictví a pokročit k eh, k cíli přistoupení k EU. Je tedy zapotřebí politického úsilí, aby došlo i k ústavním změnám v Bosně a Hercegovině. A to je nezbytné, pokud chceme zajistit, že ta země nesklouzne zpět do nestability. Na závěr je je zapotřebí, abychom pomáhali Macron vyřešit problém eh, s jejím eh, názvem. To je nezbytné proto, aby Macron mohla učinit pokrok eh, ohledně svého kandidátství. Všechny tyto úvahy by měly mít, měly mít eh, prioritní místo na stole eh, rady a měly by být probírány, abychom takto vždy zvažovali problémy západního Balkánu a integrace. Děkuji. Následuje pan Krivokapič za Černorský parlament. Pane eh, předsedo, Doufám, že mne eh, uslyšíte. Děkuji vám eh, všem. Eh, Západní Balkán tedy cítí, že skutečně jsme v zájmu nebo v jádru pozornosti Evropské unie. Já bych mohl hovořit černohorsky, což je jeden z mých rodných jazyků, také srbsky, chorvatsky a nebo bosensky. Mohl bych hovořit takto současně. Želja mi je da danas kao i u prethodnog dana já bych rád dnes, stejně jako včera, hovořil o dvou zásadních otázkách. To jsou otázky, které vyvolávají největší pochybnosti v Evropské unii. To jsou otázky, které ukazují na naši nejslabší místa. Za prvé to je právní stát. Vrijednost Evropská unie eh, nám eh, nabídla eh, své základní hodnoty, co by základ dalšího vývoje. Pokud chceme mít právní stát, musí u nás panovat určitá míra demokracie. Nemáte tlumočení? No, možná, že eh, ty čtyři jazyky eh, nejsou tak úplně současně srozumitelné. Tak já eh, zopakuji to, co jsem říkal. Kremlin je u međuvremenu naglo jačao u toku rata dok su naše države oslabile. I zato nam je potrebna vaša a nyní eh, eh, můžu říci, že eh, naše země byly oslabené po válce a teď potřebujeme vaši pomoc, abychom společně zajistili, aby Balkán byl stabilním prostorem, kde bude panovat vláda zákona. Demokracie je, tím, je zde vhodným prostředkem musí eh, u nás vládnout eh, zákon a díky Evropské unie, eh, unii můžeme můžeme dobře zpracovat, zpravovat naši zemi. Potom vytváření nebo stavba občanské společnosti. Aby bylo možné v zemi vládnout, je třeba, aby navzájem se prolínaly všechny složky společnosti. Pro nás je Evropská unie nejdůležitějším faktorem, faktorem soudržnosti, ovlivňuje náš eh, soukromý, hospodářský i společenský eh, život a proto je síla Evropská unie, eh, unie obrovská a důležitá pro nás. Nicméně je třeba vytvořit podmínky, ve kterých budou etnické eh, aspekty jenom eh, součást situace, ale nebudou jejím hlavním předmětem. Naše etnické problémy a etnické eh, a aspekty etnické sounáležitosti, to prostě patří už do 90. let. Všechno ukazuje, že na západním Balkáně může panovat etnická harmonie vzájemné porozumění a ne konflikty. Černá hora v současné době může být právě tou zemí, která dokáže se dostat na status kandidátské země. Je naším přáním, aby Chorvatsko existovalo, co by vzor pro vstup do EU pro celý region. A e, je také naším e, přáním, aby e, Černá hora se brzo stala plnoprávným kandidátským státem. My v celém regionu chceme po všech, od, po všech aspektech náležitek k EU, náležet k EU. Děkuji a dalším řečníkem je pan Richard Hrčík. Pane předsedo Barazo, pane premiére Orbáne, já bych rád zdůraznil některé body, které máme na pořadu jednání o západním Balkánu a také ohledně eh, maďarského předsednictví. Pane předsedo, západní Balkán musí být integrální součástí Evropy a budoucností Evropy. Nelze eh, ponechat tyto dvě reality eh, osamoceně, nemohou takto existovat. Přijetí eh, západního Balkánu není problémem, ale příležitostí, jak už zde bylo uvedeno, zajistit společné hodnoty, a poskytnout evropskou perspektivu všem členským eh, státům, všem zúčastněným. Ehm, Zašlenění západního Balkánu je vhodné pro nás, pro všechny zapotřebí, aby jasně byly prokázány evropské hodnoty jako právní stát, lidská práva. Některé kroky již byly vykonány, jako například došlo k liberalizaci vízového režimu. Mnohé by ještě mělo být eh, vykonáno. Dámy a pánové, Silná Evropa je heslem našeho předsednictví a to znamená, že musíme konat kroky, když je toho zapotřebí, ke zdravé ekonomice, eh, k hospodářskému řízení, které s tímto souvisí, abychom zajistili předpoklady, které jsou nezbytné k tomu, aby Evropa byla schopna eh, reagovat na hospodářské a finanční krize a překonávat je Toto je náš hlavní cíl a proto maďarské předsednictví se zaměřuje na to, aby Evropa byla schopná reagovat na finanční a ekonomickou krizi v rámci zodpovědnosti rotačního předsednictví v EU a už se takto spolupracovat s panem Van Rompuyem a evropskými institucemi, jako je Evropský parlament a Evropská komise. Úspěch implementace Eh, evropského semestru a eh, celého cyklu eh, využití ekonomického balíčku znamená, že budeme akceptovat čtyři priority maďarského programu. Už jsme dosáhli určitého úspěchu, ale je zapotřebí, abychom usilovali dále o plnění našich dalších cílů. Pane předsedo, maďarské předsednictví Eh, usilovně pracuje a je důvěryhodným partnerem. Jsme velice rádi, že spolu můžeme spolupracovat na budování společné budoucnosti, včetně zemí západního Balkánu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším řečníkem je Čaba Tabajdi za socialistickou a demokratickou politickou skupinu. Pane eh, Orbáne, pane předsedo eh, Busku, pane předsedo komise Barozo, myslím, že můžeme hovořit o maďarském předsednictví zde v Evropském parlamentu s plným eh, respektem, když organizuje tuto konferenci. Velice vhodně byla naplánovaná právě na tuto chvíli, protože se zdá, že dochází ke zpomalování integrace západního Balkánu po masivním rozšiřování z roku 2007 dochází k jakési únavě z rozšíření a objevují se i známky jiné únavy, o které bych se chtěl zmínit jako únavě z přistoupení. Je velice nebezpečné a riskantní to, eh, když eh, většina zemí na západním Balkáně hledí jako na členství v EU, jako na věc, která je velice eh, vzdálená a zmenšuje se jim nebo vzdaluje se jim z dohledu i možný prospěch a užitek z členství což může vést k takové situaci, jako například v Makedonii, kdy jsou odsouvány patřičné reformy, a, nebo když zvolňuje snaha o dohodu se sousedními zeměmi. Maďarské předsednictví se zaměřuje na tuto úkoly. Já nejsem součástí politické eh, rodiny pana Orbána, to zde musím zdůraznit, ale velice oceňuji úsilí maďarského předsednictví o dokončení vyjednávání s Chorvatskem co možná nejdříve a aby přistoupení Chorvatska se stalo realitou, aby se začalo jednat se Srbském a Černou horou. Já bych chtěl zdůraznit že eh, komise, která váhala s těmito úvahami, eh, nepřinesla eh, prospěch. Nicméně ještě máme několik měsíců, kdy lze co učinit. Stávající nástroje se zdají být a stávající zdroje se zdají být nedostatečné. Rotující předsednictví by mělo strávit následující měsíce, které mu ještě zbývají k tomu, aby zvážilo, co ještě lze vykonat – jak už pan premiér uvedl, měli bychom tuto enklávu, této enklávě umožnit stát se součástí Evropské unie. A měli bychom připravit takový balíček pro západní Balkán, který bude začlenovat do sebe i soukromý kapitál. Bez takovéhoto společného západobalkánského balíčku únava e, z rozšíření jen posílí. Ano, viděli jsme, že dochází k etnickým potížím, e, ale dokud nevyřešíme otázky sousedství, e, je třeba, abychom se zaměřili na tyto problémy, protože po přistoupení už bude pozdě. Když Slovensko přistoupilo, došlo eh, k onomu ostudnému eh, zákonu. A po těch letech, sedmi letech eh, od přistoupení stále ještě mnoho lidí nemá občanství. Předseda předušuje řečníka a děkuji mu. Josefina Topali, házelnök asszony következik Albániából. Paní Josefina Topali z albánského parlamentu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si velmi cením tohoto společného parlamentního schromáždění mezi Evropským parlamentem, parlamenty členských států EU a parlamenty států Západního Balkánu eh, s cílem prohloubit integraci Západního Balkánu EU. Já chci poděkovat Evropského parlamentu, všem poslaneckým skupinám a většině poslanců, kteří hlasovali pro uvolnění vízového styku pro albánské občany v loňském roce. Myslím, že to bylo poctivé zhodnocení obrovského pokroku, který Albánie vykonala v uplynulých letech. Také musím z celého srdce poděkovat za veškeré pokusy Evropského parlamentu podpořit Albánii na její cestě integrace. A jakožto předsedkyně albánského parlamentu chci poděkovat panu předsedovi Buskovi za solidárnost s Balkánem obecně a Albánií konkrétně v těchto uplynulých měsících. Jak víte, Albánie je členskou zemí NATO a proto, aby mohla vstoupit do NATO, musela učinit obrovský pokrok, zrealizovat zásadní reformy, projít dramatickou transformací. A když si vezmeme, jaká byla situace před 20 lety, a uvědomíme si, k jakému posunu došlo od té doby, tak si možná řekneme, že Albánie vykonala největší kus cesty v nejkratším čase. Pokud je o stav hospodářství, musím říci, že v době finančních tsunami a hospodářských tsunami všude ve světě Albánie v loňském roce zaznamenala 4% růst HDP. V posledním čtvrtletí loňského roku Eh, byl růzat HDP dokonce ve výši 5 eh, Míž, eh, poměr dluhu je 59 Máme 3,5 schodek veřejných financí, inflace je pod kontrolou, 62 nárůst exportu, takže já si myslím, že Albánie se nevede vůbec zle. Ano, je pravda, že zde byl určitý umělý problém, eh, který někdo vytvořil. To jsou výzvy pro demokracii. Náš příběh nebyl vždy šťastný. Eh, Albánie eh, byla vždy služována válkami, invazemi, zločinností, ale jsme odhodláni jít ku předu. Potřebujeme vaši solidaritu a potřebujeme, aby ostatní k Albánii přistupovali upřímně. Samozřejmě naše země není prosta problému, ale myslím si, že můžeme postupit, posloužit jako určitý model, protože u nás koexistují čtyři různá náboženství a, a to zcela harmonické. A to si myslím, že to, toto harmonické soužití je třeba vnímat jako příklad. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já nechci být nezdvořilý, ale potřebuji eh, vynucovat eh, v náš tříminutový eh, řečnický limit. Dalším na řadě je Lord Tiverson. Děkuji. Já myslím, že jak projev pana premiéra, tak předsedy komisy byly vynikající, pokud, protože byly praktické a cílené. A toto setkání je vynikajícím příkladem toho, jak e, spojovat e, naše zájmy e, a zajistit integraci západního Balkánu. Chtěl jsem ovšem poukázat na otázku, která si myslím, že zde tluče do očí svojí nepřítomností. Pokud se podívám na seznam parlamentních delegací, tak vidím, že je tady devět členských států, které zde chybí. A jedním z nich Eh, je Německo, což je největší eh, členský stát EU a eh, největší země financující EU. E a je tady také velice málo zástupců z severních a západních zemí EU. Měli jsme tady samozřejmě švédské kolegy, ale dnes je to tady pořád střední a východní Evropa, kromě Velké Británie. Já bych se rád dále eh, zeptal pana předsedy Evropské komise na, na eh, základě jeho vynikajícího projevu na začátku této konference, jak eh, zapojíme další významné hráče do toho procesu, protože pokud to neuděláme, tak vzhledem k malému zájmu těch národních parlamentních delegací si můžeme Eh, usuzovat, eh, že eh, i vlády těch zemí mají malý zájem. Na západní Evropě ovšem západní Evropa by si měla uvědomit, že toto je důležité. Integrace západního Balkánu je důležitá pro budoucí život a schopnost Evropy. Takže jak zapojit ty další členské státy, které opravdu mají vliv na ten proces, tak, aby ten proces se opravdu naplnil a aby tohle nebyla nějaká žvanírna, ale aby se tady opravdu jednalo a aby tyto země ve střednědobém horizontu se staly členy EU. Děkuji. Pane předsedo, já bych poukázal na dvě věci. Za prvé, jako Evropská unie nesmíme eh, přenechávat eh, eh, dvěma zemím vyřídit tedy spor o jméno Makedonie. Není možné, eh, že eh, se tady vlastně ani nezačala vyjedna, že, že tento spor eh, brání vstupu do EU nebo zahájení vyjednávání, když by se Evropská unie angažovala v tomto sporu také. Za druhé, v Bosně a Hercegovině, jak už zde bylo řečeno, není od října žádná slušná, nejsou tam žádné příslušné instituce. A také eh, eh, si uvědomte, že to eh, je špatné pro občany. Já nevím, jak Evropská unie a komise by se mohla zasadit o to, aby přinutila politiky tamní, aby naplnili svoji povinnost. Mají pracovat pro infrastrukturu, lepší vzdělávání budoucí generace, ale žádný z nich nenastoupil do svých Eh, eh, pozic eh, do svých funkcí a pořád jsou uzavřeni ve svém národním Eh, chlívečku a prostě nevycházejí za jeho eh, rámec. A já proto apeluji na Evropskou komisi, aby opravdu se v této eh, věci silněji zasadila. A k tomu také patří, abychom konečně jak v Bosně a Hercegovině, tak v Kosově, tak v Kosovu měli velvyslance. Prostě nejde proto, nejde to, abychom tam měli spoustu lidí a dávali tam spoustu peněz a neměli tam velvyslance, který tam bude co by výkladní skříň Evropské unie. Čo by člověk se kterým se dá jednat za Evropskou unii. Čili tohle je požadavek, který už máme po komisi jako parlament hodně dlouho a doufám, že eh, paní Ešnová, co by nová ministrině zahraničí, eh, v tomto eh, udělá víc, než zatím udělala. Já víme, jak, pod jakým je tlakem, ale komise by tady také mohla jednat. A Srbsko a Kosovo, dialog mezi nimi Měl by se eh, zaměřit na eh, věci, eh, které dají možnost občanům tamních zemí se rozvíjet. Bylo by třeba, aby se v tom dialogu také jednalo o Eh, uznání eh, Kosova a tím eh, se dali, dala možnost kosovským Albáncům cestovat po v regionu. To je nutné pro vzájemné soužití obou národů v této oblasti. Potom liberalizace vízového styku. Já vím, že v Kosovu to ještě bude trvat delší dobu, ale musíme se postarat o to, aby ty nezbytné pasy, které k tomu musí být vydávány, také byly uznávány Bosnou a také Srbskem na tom se musí pracovat, to se nesmí odkládat eh, až na svatého dindy. To prostě eh, musíme udělat už teď, aniž by eh, Srbsko muselo nutně uznávat Kosovo hnedko zítra. Děkuji. A nyní paní Katalin Erčej z Maďarského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Hmm. Dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, se několika slovy eh, zmínila o tom pohybu, eh, který je cítit i v této zasedací místnosti. My si totiž klademe otázku, jestli tady vůbec nějaký pohyb je. protože aby nějakého pohybu bylo, tak potřebujeme eh, mm, opravdu nadšení v té debatě. Dnes i včera eh, jsme cítili chvílemi, že je šance na určitý průlom. Prostě buď eh, bychom zatlačili teď a pomohlo by to celému regionu integrovat se, nebo ten eh, proces se eh, osudově zpomalí. A proto eh, si myslím, že je velice důležité pro nás, pro zelené, v Maďarsku i v Evropě, aby maďarské předsednictví mohlo spolehat na naši plnou podporu. Při prohlubování toho integračního procesu. A ten může být založen jenom na výkonu eh, daných zemí a jejich eh, dodržování předpisů. Takže děkuji eh, v tomto ohledu panu maďarskému premiérovi. Účast v této místnosti také odráží určitou skepsi. A to, jak nadšení právě vystřídala skepse. Rozmanitost je eh, každodenní eh, realitou a nikoli jenom eh, politickým sloganem. Otázkou je, jestli Evropská unie nepos, nepodporuje jenom poměrně rigidní obraz sebe sama. Měli bychom také eh, zdůrazňovat to, jak je důležité vzdělávat děti už od eh, velmi útlého věku, aby, eh, k tomu, aby respektovali názory ostatní. To je důležité v daném regionu i v celé Evropské unii. To znamená, že prohlubování a rozšiřování by měly jít ruku v ruce. Debata o rozmanitosti by neměla eh, podporovat eh, konflikty, ale pomoci na vzájemnému porozumění. A předseda přerušuje řečníka. Proto vyzýváme pana premiéra, aby eh, vynaložil maximální úsilí na podporu integračních procesů. Děkuji. A pan Fara má modrou kartu. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je určena dámě, která už odešla. E, a totiž pan premiér Orbán, pane premiére, vy jste hovořil o nezávislosti Kosova, e, které bylo uznáno všemi členskými státy EU, ale pokud vím, ještě nedávno ne všechny členské státy uznávají nezávislé Kosovo, tak buď mi něco uniklo, a vy mi můžete upřesnit, jak je nejaktuálnější vývoj, anebo šlo o ze všeobecnění z vaší strany, ale jak integrovat stát, který není uznáván všemi členskými zeměmi EU? Prosím, pane premiére. Možná došlo k určitému posunu v překladu. Eh, já jsem uvedl jasně, že není možné vstupovat do smluvních vztahů s Kosovem, protože existují některé členské státy, které doposud neuznaly tento nezávislý stát. Hm, tak jenom, aby bylo zcela jasné, co jsem řekl. A nyní vystoupí eh, europoslankyně Kinga Gálova. Děkuji mnohokrát. Eh, vážený pane premiére, vážený pane předsedo Barroso, vážení předsedové parlamentu, dámy a pánové. Dnes již druhým dnem zde diskutujeme o evropské integraci jakožto jediné příležitosti pro západní Balkán, jak se zbavit břímě minulosti a jít cestou prosperity a míru. Také jsme slyšeli, že i Evropa potřebuje západní Balkán. Ze strany Evropy potřebujeme stálou politickou vůli a vizi, jak zde zaznělo. Zároveň je potřebné přidržovat se evropských hodnot a zásad v co možná největší míře. Pokud je o prostor spravedlnosti a bezpečnosti, tedy svobody bezpečnosti a spravedlnosti, eh, ráda bych vyzdvihla téma menšin a kodaňská kritéria, která musí být plněna v úplnosti, nejenom eh, z hlediska legislativních textů, ale z hlediska jejich praktického provádění. Ráda bych se obrátila i na komisi. Je důležité, aby Evropská komise iniciovala specifické programy a opatření týkající se integrace tradičních eh, integrace národnostních menšin a koexistence tradičních menšin a vzájemného poznávání eh, různých kultur v rámci jednotlivých zemí, tak aby navzájem přijímali své kulturní odlišnosti. Zda se to bude vztahovat i na jazyk, ať už se to týká pardon, eh, jazykové oblasti či rozdělení moci. Mládež na západním Balkáně by měla vědět o evropské perspektivě eh, svých zemí. A myslím si, že toto je jeden z prostředků, jak toho dosáhnout. Děkuji. Nyní pan Farago za rumunský parlament. Děkuji mnohokrát. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážený pane předsedo Evropské komise, Dámy a pánové, rád bych poděkoval organizátorům této akce za možnost vystoupit v této tak důležité diskusi pro budoucnost Evropy. Rumunsko je přímo dočeno um, evropskou integrací západního Balkánu, vzhledem k tomu, že Rumunsko má státní hranici s tímto regionem Evropy. Doufáme, že v brzké budoucnosti budeme také východní a východní hranicí šengenského prostoru. Eh, jsme přesvědčeni, že jedině integrace západního Balkánu do Evropy zaručí stabilitu, dlouhodobou stabilitu tohoto regionu, což je zásadní pro stabilitu a prosperitu Evropy jako celku. Integrace v zájmu všech, jak tohoto dočeného regionu, tak také Evropské unie. Samozřejmě jde o zájmy jednotlivých států, ale především zájmy jednotlivých občanů Domníváme se, že Evropská unie by ještě jednou měla ukázat, že je schopna překonávat si, řešit témata, ať už se to týká nelegálního přestěhovalectví či jiných oblastí. Eh, je třeba vystupňovat eh, úsilí v oblasti boje proti obchodování s lidmi a nedovoleném obchodování s narkotiky. Je třeba poskytnout tomuto regionu podporu ve všech ohledech, tak aby tyto země mohly splnit přístupová kritéria. Dějiny Balkánu byly bouřlivé a vyústily v koexistenci velkých národnostních menšin. Evropská unie by měla vyvíjet větší tlak, tak aby tyto národnostní menšiny měly právo na zachování své identity a kultury, aby nebyly vystaveny diskriminaci, aby se všechny těšily stejným právům jako většinová společnost. Rumunsko podporuje všechny země regionu na jejich integrační cestě, protože jde o země, které jsou v součástí Evropy a musí být také součástí Evropy integrované. Děkuji. Děkuji vám. Pan Jakub Krasník jako další promluví za kosovský parlament. Pane premiére, pane předsedo Evropské komise, pane Barroso, dámy a pánové, třeba, že Kosovo není součástí Evropské unie. Už 12 eh, let naše země pociťuje eh, blízkost Evropské unie, má velký význam pro náš stát a to ukazuje, že eh, Mm, je tu to snaha ze strany EU a cítí to i občané Kosova. Tato vůle občanů je, se musí přerodit v určitou energii a úsilí a je zapotřebí, aby Evropská unie jim napomáhala plnit jejich eh, cílem mládež v Kosovu, které je opravdu hodně, je velkým procentem zastoupená v kosovské eh, populaci, má tyto touhy. Kosovo potřebuje v tomto smyslu nejen vizi na směřování k Evropské unii, ale také konkrétní cíle, eh, podle kterých se může ubírat směrem k Evropské unii. A potřebuje také podporu, aby tyto kroky mohlo Kosovo činit. Kosovo se nesmí cítit osamoceno. Nepřejeme si, aby eh, došlo k liberalizaci víz, kdybychom neměli plnit pravidla a podmínky Evropské unie. My na tom pracujeme. A proto je tedy nalehavě důležité, abychom měli vypracovanou strategii zaměřenou konkrétně na liberalizaci vízového styku. Pět členských států EU stále ještě neuznali Kosovo a to škodí našemu směřování k EU my bychom si přáli, aby eh, Kosovo bylo uznáno, aby Kosovo byla zem, bylo zemí, eh, které může jít eh, bok po boku zemím, s nimiž sousedí a mohlo se také začlenit k EU a také jít směrem k prosperitě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo parlamentu Krasníky. A jako další promluví pan Bustináru, člen Evropského parlamentu. Vážené kolegyně a kolegové, pane premiére, já se vrátím k některým aspektům, které byly dnes již prodiskutovány a pro mě jsou velice důležité. Především chci přivítat eh, projev pana premiéra Orbána. Nepatříme ke stejné politické rodině, ale proces rozšíření směrem na Balkán eh, je věcí, kde opravdu máme k sobě myšlenkově blízko. Evropa má dva rozměry. Za prvé na jedné straně je tu únava eh, z rozšíření v Evropské unii a na druhé straně únava z přistupování na eh, Balkánu. Mír zde není eh, samozřejmě věcí na věky. Pokud nebude postupovat hmatatelně na západním Balkáně, Balkáně ten proces přistoupení, tak mír není nic samozřejmého. Chci se zmínit o dvou věcech. Za prvé tu dramatická potřeba politického koncensu všech politických stran ohledně procesu rozšíření o země západního Balkánu. Druhá věc, velice důležitá lekce, mm, již se máme poučit z rozšíření, je, že i když pokud převládne i konfrontační, vysoce konfrontační duch na západním Balkáně, tak to bude mít eh, devastující dopad na naši vlastní politiku. A eh, proto já na vás chci nalehat, abyste se snažili budovat konsensus aby došlo skutečně k posilování procesu rozšiřování. Další věc, která je opravdu zjevná na základě těch lecí, z přistoupení eh, především Rumunska a Bulharska je zapotřebí, aby došlo k administrativním reformám, aby bylo možné eh, se vypořádat s procesem rozšíření. Proč? Protože bez konzistentních administrativních reform vaše země nebudou schopny zvládat absorpci eh, finančních prostředků z EU, jak těch přestupních, tak povstupních finančních prostředků, protože to je snad jediný hnací moment, který můžete eh, použít už před přistoupením, ale začněte s reformami hned a vykonejte je bedlivě s tímto cílem eh, v srdci. Moje poslední poznámka se týká reformy eh, politických stran na Balkáně. Myslím, že je zjevné, že třeba se tímto problémem zabývat a to proto, aby se oddělily politické strany od eh, podnikatelské sféry na jedné straně a na druhé straně, aby nebyly ani pojítka mezi nevhodným financováním politických eh, stran a politických volebních kampaní, tedy mezi politickými stranami a podnikatelskými stranami na druhé straně. To je třeba, abychom měli na paměti ale ne, neměli by být tak blízko ti, kdo rozhodují o politických uh, směřováních s těmi, kdo poskytují prostředky. Děkuji. Paní eh, Zisi z řeckého parlamentu. Jménem řecké delegace bych eh, při příležitosti této eh, konference ráda eh, pozdravila pana maďarského premiéra a ráda bych také poděkovala maďarskému předsednictví i Evropské komisi k uspořádání této akce. Myslím si, že tato konference je velice důležitá. E, padlo zde řada zlov, e, slyšeli jsme e, spoustu vizí, prokázala se politická vůle a ukázalo se také, jaké máme možnosti. Dnes bylo řečeno hodně důležitého a to ukazuje, že tento dialog potvrzuje to, co říkal maďarský premiér, a sice, že Evropská unie potřebuje jak eh, rozšíření, tak prohloubení. Evropská unie ovšem eh, nema, nesmí znamenat eh, jenom něco řízeného ze zhora. Ono jde o to, abychom se podívali na vlastní dějiny a mm, posuzovali je prismatem západního Balkánu. Všichni, všem nám musí být jasno, že tento eh, evropský eh, region svým eh, vstupem do Evropské unie se svojí rozmanitostí, se svými rozmanitými dějinami může Evropskou unii obohatit. A ještě k, tomu, k těm hodnotám Evropské unie, k míru a k dalším. Prostě vize členství v EU potřebují, to je to, co lidé na západním Balkáně potřebují. Je to eh, vize, která eh, jednoznačně eh, se prolíná naším myšlením i myšlením našich dětí. A my tomu přirozujeme velkou důležitost. Musíme mít na paměti i celou řadu věcí jsou eh, tady eh, různá specifika. My jsme pro přistoupení zemí západního Balkánu, ale ty eh, země musí vyřešit různé otázky sami. Nejdříve hovořili jsme tady o multikulturalismu. A dříve vlastně ty země byly dokázaly, dokázaly navzájem dobře spolužít. A je tedy důležité abychom udělali něco pro, co, pro to, aby docházelo k mezikulturním pohybům i sociálním pohybům. A jak říkal také pan eh, předseda, je třeba, aby eh, si politické strany jasně eh, stanovily své priority. Řecko podporuje Evropskou unii, maďarské předsednictví i snahy západního Balkánu o vstup do EU. Eh, také eh, solunická agenda eh, bude ještě jednou potvrzena s cestovní mapou, kterou jsme vytvořili pro rok 2012. Děkuji vám. A nyní pan Luis Rodriguez z portugalského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Maďarského parlamentu, pane předsedo Barroso, pane premiére Orbáne. Rád bych se řekl, jak velmi si váším maďarského velvyslance v Lisabonu, který opravdu odvádí skvělou práci a výrazně se zasadil o zlepšení vztahu mezi Maďarskem a Portugalskem. E, má také tu velkou výhodu, že hovoří portugalsky. To je alespoň pro mě velmi důležitá věc. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Eh, rád bych poděkoval za tuto iniciativu, za organizaci tohoto setkání, které je velmi důležité pro budoucnost Evropské unie. Je významné také proto, že zde dává určitou roli parlamentům eh, jednotlivých zemí. Často v rámci budování Evropy se parlamenty členských států ocitají jaksi na okraji dění. Nejsou do něj dostatečně zapojeni a myslím si, že toto setkání je dobrým příkladem adekvátní role pro parlamenty jak členských států EU, tak zemí, které se brzy členskými zeměmi stanou. Víme, že tato cesta je nevyhnutelná. Dříve či později budou země západního Balkánu členskými státy EU. Ovšem víme, že ta cesta je obtížná. Víme o všech těch problémech, které ještě zbývá dořešit. Evropa sama čelí problémům ve stále složitějším světě. Nicméně politika rozšíření patří k úspěchům Evropské unie. Zároveň musíme mít jistotu, že e, konsolidace jež dosažených výsledků v rámci EU e, má také svůj význam. Není jaksi možné věnovat se pouze jedné části rovnice, to znamená na jedné straně rozšíření, na jedné straně konsolidace. E, samozřejmě jsou mezi námi rozdíly, včetně kulturních rozdílů, ale dokážeme v Evropě překonávat to evropskou komunitární metodou, která nás posiluje. V Portugalsko je na opačné straně EU než západní Balkán geograficky, ale přesto stojí Portugalsko po boku ostatním státům EU, pokud jde o rozšiřování Evropy o země západního Balkánu. I my vykonáme svůj díl práce, Stejně jako všechny zde zastoupené země chceme přispět k dalšímu posilování Evropské unie a k tomu, aby další rozšiřování bylo důvěryhodné. A doufám, že tyto eh, zde dnes přítomné země brzy uvítáme v rámci EU. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Ilčev z Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že evropská vyhlídka pro země západního Balkánu eh, je proveditelná. Pokud dnes ještě o něco vedeme spory, či o něčem diskutujeme, pak je to tempo, dynamika celého procesu a další úsilí, které všichni musíme vykonat tak, abychom dořešili některé problémy a zabránili nepříjemným překvapením. Z tohoto hlediska chci uvést, že kromě politiků a poslanců na západním Balkáně bychom měli naslouchat také hlasu intelektuálů a odborníků. A tento hlas by měl zaznívat stále silněji. E, nejsem si jist, že toho víme dostatek um, o životě a vývoji na západním Balkáně. Je to opravdu specifický region s velmi složitou historií. A někdy eh, se ocitá v zajetí starých mýtů o hranicích, eh, spojenectvích a koalicích. Pan premiér Orbán zcela správně zdůraznil, že Postavení různých kandidátských zemí není možné směšovat. To, co platí pro Černou horu, Chorvatsko, čo Srbsko, a to, co představuje vyhodnocení jejich dosavadního pokroku, je vždy hodnocení za tu, kterou zemi. Nesmíme to směšovat. Často mám dojem, že se někdy spekuluje hodně o tom, jak to dopadne s názvem e, Makedonie. Proč se ty dvě dočené strany prostě nedohodnou? Již mnohokrát jsme vypracovávali usnesení, která obsahují stále stejné fráze. Apelujeme na Řecko a Makedonii, aby vyřešili svůj spor pod záštitou OSN, ale tato cesta se neosvědčuje. Je tak obtížné nalézt nějaké jiné řešení pro název makedonského státu. Pokud se tyto eh, dvě země nedokážou dohodnout, proč eh, neskusit nějaké jiné řešení? Dále je zde problém eh, Kosovo. Pět členských států ještě neuznalo jeho nezávislost a za takové situace další pokrok nemožný. Musíme věci označovat pravým jménem. Neměli bychom se bát problémy nazírat i v jejich celé hloubce. je možné, že Makedonie má i určitý zájem eh, na tom sporu. Já si myslím, že toto všechno jsou eh, problémy, kterým se musíme, kterými se musíme všichni zabývat a společně usilovat o řešení. Také Eh, musím říci, že evropské instituce mají tak trošku dluh vůči zemím Evrop- západního Balkánu a zcela souhlasím s Doris Pakovou, která hovořila o revizi Daytonských dohod a pro plnohodnotnou přítomnost Evropské unie na západním Balkáně. Děkuji. A nyní máme zde modrou kartu, žádost o dotaz. Pěkně za slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych rád využil přítomnosti pana premiéra Orbána a rád bych se jej dotázal. Zda si myslíte, pane premiére, že zákonem o maďarském občanství, které mohou získat vaši krajané v zemích střední Evropy, zda se domníváte, že tímto zákonem prospějete dočenému regionu. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan Jan Bauer eh, z parlamentu ČR. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Eh, mě by velice mrzelo, pokud eh, bych nevyužil té příležitosti a jménem té české delegace, kterou má možnost tady spoluvést, Eh, nevyřkl jednu zdvořilost vůči panu premiéru Orbánovi. Myslím si, že nejenom on osobně, a, eh, ale i celá, eh, celá jeho země vede současné předsednictví Evropské unie velice sympaticky a, a velice úspěšně. Možná s okolností je to, je to nepříjemné, že vystupuji zrovna po slovenském kolegovi, ale skutečně si to myslím. Věřte mi, že pokud říkám, že prožíváte a řídíte, české, řídíte evropské předsednictví ve velice těžké době, tak vím, o čem hovořím, protože i eh, Česká republika první den poté, co jsme předsedali, musela řešit eh, velice závažné věci, jako byla rusko-ukrajinská eh, plynová krize a vy v současné době řešíte především ekonomické problémy a ta situace není v žádném případě jednoduchá. Eh, ve vztahu k prohlubování a k rozšiřování což je hlavní téma toho dnešního a včerejšího eh, setkání eh, se přiznávám že jsem velice pečlivě poslouchal váš názor váš projev a samozřejmě i projev pana předsedy barrosa a musím říci že jste to řekli velice správně a já jsem ochoten se pod vaše názory podepsat protože jste určitě citlivě a správně popsali to jak by se evropská unie měla chovat vůči státům západního balkánu a samozřejmě bylo velice pregnantně sděleno co naopak evropská unie od těchto států očekává já bych velice nerad eh, kazil tady tu sdělnou a pozitivní eh, a přátelskou atmosféru ale mám tedy spíše pocit že evropská unie má v současné době především velké problémy sama se sebou má ekonomické problémy a někdy mám pocit že právě ty, eh, v té ekonomické oblasti neděláme to co je věcně správné ale pouze to co je politicky, politicky průchodné. jsem si dobře, dobře vědom toho že hlavní téma je západní balkán a že ekonomika je úplně o něčem jiném nicméně ono to významně spolu souvisí a e, částečně to tady vyřkl i některý z předřečníků, mám za to, že to byl Lord e, Teverson, Eh, že tady mimo jiné chybí některé významné delegace významných členských států. já bych měl jednu otázku možná jeden dotaz jestli si buď pan premiér orbán eh, nebo pan předseda barroso myslí že ty současné eh, ekonomické opatření která jsme udělali ať už to byl ekonomický balíček stabilizační mechanismus nebo pakt pro euro plus jsou ty nástroje které opětovně udělají nás všechny současné členské státy opět silnými nebo silnějšími protože se obávám pokud evropská unie nebude silná bude mít především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 Eh, vážení páni předsedové, rok 2011 může být eh, milníkem co do stabilizace EU. A říkám to v negativním smyslu. Pokračující rozšiřování Evropské unie a zkušenosti, které byly získány, mohou být zastaveny, pokud integrace západního Balkánu bude zpomalena. A to všechno může mít nepředvídatelný dopad Myslím si, že bychom měli bedlivě uvažovat o budoucnosti a právě proto Maďarsko v čele eh, Evropského předsednictví dalo takovou vysokou prioritu právě integraci západního Balkánu. Je to region na křižovatce západu, východu, severu a jihu. A je regionem, kde se stýkají rozmanité kultury. To vše je třeba mít na vědomí. Mnoho řečníků včera zdůrazňovalo, že kulturní dialog může působit jako katalyzátor v daném regionu. Proto jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla vykonat vše, co je v jejich silách, aby pokračovala v kulturním dialogu a v tradiční spolupráci. A etnické menšiny, etnické skupiny, aby také se mohly účastnit tohoto katalyzujícího procesu. Kulturní rozmanitost celého regionu může být využita i jako vzor pro Evropskou unii. A Můžeme také říci, že západní Balkán je velice důležitou složkou evropské rozmanitosti, kterou je též třeba začlenit do celku. Samozřejmě, že tu jsou určité podmínky a požadavky, které musí kandidátské země splňovat, aby měly své právoplatné místo v evropské rodině. To se týká eh, všech těchto zemí. Co se týče Chorvatska a jeho přistoupení, bude to velice důležitým bodem na pořadu jednání v následujících měsících, aby bylo jasné, zda členské státy mohou také podpořit eh, rychlejší ukončení vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Pan Štadler z Rakouska. Vážený pane předsedo, Nejdříve bych chtěl eh, poblahopřát panu eh, premiérovi eh, k tomu, jak zvládá skvěle maďarské předsednictví po té, co Maďarsko mělo závažné problémy na začátku předsednictví, které my jsme si mysleli, že nebyly úplně opodstatněné. Ne. Pokud jde o debatu o přístupu e, zemí západního Balkánu, tak to je třeba vidět, vnímat na e, pozadí zkušeností, e, které máme s přístupem východoevropských zemí. To rozšíření na jeho západ ukazuje západnímu Balkánu, že není třeba spěchat, že je třeba být velmi dobře připravený. Tady může Evropská unie podpořit je důležité nabídnout těmto eh, zemím eh, přístupovou perspektivu, eh, dát jim status aspirantů, kandidátů, protože uvědome si, že je třeba obrovských snah na cestě k EU, jako třeba vidíme v Albánii. Ovšem na druhou stranu, když už se někdy Eh, pokročí tak daleko, jako v Chorvatsku, eh, nesmí se to uspěchat, protože uvědomme si, že Chorvatsko například eh, ve srovnání se současnými kandidáty mm, nebo s bývalými kandidáty už dlouho má dosažené příslušné standardy. Ale Otázkou je, jak tedy nakládat s balkánskými eh, zeměmi a národy. Eh, jejich historie ukazuje, že je třeba přistupovat velice citlivě. Já eh, v replice na kolegyni pak řeknu, že není správné zde vystupovat z nějaké svrchované pozice. Eh, je třeba eh, zabývat se eh, mm, kulturními rozmanitostmi a národními rozmanitostmi, a to my Rakušané víme z vlastní zkušenosti. Je třeba vnímat historii, která je velice složitá, někdy velice nezřetelná. A musím říci, že je třeba mimořádně citlivě nakládat s historickými zkušenostmi na západním Balkáně a proto jsem také proto, abychom E, například e, citlivě e, řešili ten navenek obskurní konflikt mezi o jméno Makedonie. Podívejte se na, je, je třeba chápat Řecko, a musíme oběma těmto zemím dávat, dát ještě možnost, aby sami bilaterálně měli dost času na to vyřešit, tu otázku jména, jména protože ono se nejedná o otázku jenom jména. Je tady historická zátěž, kterou je třeba vyřešit. E, některé země v Evropě e, mohou sloužit e, jako příklad vyřešení té historické zátěže. Děkuji a není paní Alena Gajdušková z Českého senátu ülésvezetését Martinez úrnak, az Európai Parlament alelnökének. Köszönöm szépen. Ale ještě předtím, než jí dám slovo, tak eh, předám eh, předsedání eh, v tohoto předsedu. Pánové, já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu, zvláště panu předsedovi Buskovi, a také poblahopřát maďarskému předsednictví k této velmi zajímavé a tomuto velmi zajímavému a užitečnému jednání jak pro členské země evropskou unii jako takovou tak věřím i e, pro zástupce zemí západního balkánu. zněla zde slova o úloze kultury vzdělání společné historii která nesmí zvláště mladé lidi ve své interpretaci rozdělovat ale měla by je naopak spojovat to není jednoduché. projekt evropské unie je ale velkým příkladem. vzpomeňme roberta schumana francouzského politika který svou vizi integrované evropy psal v německém vězení. vložil tak do vínku evropské integraci evropskému projektu nesmírnou sílu odpuštění a smíření. na tomto základě hodnot evropská unie žije mírovým životem už více než šedesát let. neměli bychom to zapomínat ani v ekonomických problémech. to je totiž perspektiva pro všechny země západního balkánu i pro nás ostatní přes všechny problémy které máme. ale i ty se nám podaří lépe zvládnout společně než jednotlivě chci vás všechny ujistit že česká republika má zájem na rozšíření a v tom se shodujeme bez ohledu na to zda jsme vládní či opoziční strany. přeji všem zemím západního balkánu dobrou perspektivu a nám všem další úspěšná jednání nejen v této věci. děkuji. Děkuji mnohokrát. A já se tedy nyní ujmu předsednického křesla. Chci poděkovat panu předsedovi Boskovi a panu předsedovi Keverovi za vynikající způsob, jakým vedli toto setkání. Chci poděkovat maďarskému předsednictví za organizaci této konference. A ještě jednou tedy děkuji svému spolupředsedovi. Nyní dalším řečníkem na našem programu je pan Markus Hernández ze Španělska. Děkuji jménem španělské delegace Senátu našeho státu bych chtěl projevit, jak silné úsilí vynakládá naše eh, země na rozšíření EU a integraci západního Balkanu do EU. Když jsme podporovali summit eh, se zeměmi západního Balkánu, eh, velice jasně jsme to už dali na vědomí a nadále jsme přesvědčeni, že můžeme hledat a nacházet řešení pro eh, oficiální název eh, země Makedonie, což by nám mělo pomoci, abychom postoupili eh, v integraci a abychom dosáhli patřičného řešení. Rok 2010 byl rokem velkých pokroků v procesu eh, integrace západního Balkánu eh, do EU. Zabývali jsme se vízovým režimem, eh, Černá hora dostala kandidátský status, začala ratifikace dohody o stabilizaci se Srbskem. A to všechno jsme probrali na základě žádosti o přistoupení. Rok 2011 může přinést další nové události, může být rokem dalších velkých pokroků v procesu integrace zemí západního Balkánu do EU. Udělení eh, statusu kandidátské země Srbska a Srbskou a Albánii a lze začít vyjednávání s Černou horou eh, Španělsko vždy eh, bylo pro proces stabilizace a pro integraci zemí západního Balkánu. Nadále se budeme ubírat touto cestou, nadále budeme mm, vykonávat toto úsilí a eh, podle mne tento cíl je realistický. Jménem tedy eh, španělského senátu děkuji všem, zejména panu předsedovi. Děkuji. Slovo má jako poslední řečník kolega Opra z rumunského senátu. Mulțumesc. În primul rând, eh, aș vrea să... Děkuji. Eh, především bych eh, vám chtěl mm, sdělit, jak se cítím. Bylo mi trochu nepříjemné, jak začala dnešní diskuze jak hovořil jak rumunský, tak albánský kolega. Je to jen projevem toho, jak funguje, nebo co se děje v regionu západního Balkánu. Jsou tu určitá napětí mezi jednotlivými státy, ale máme příliš mnoho společného. A upřímně jsem přesvědčen, že přátelství, které spojuje Rumuny a Albánce, nikdy nemůže být postiženo takovými to eh, spory, nemůže mu to uškodit. Od doby studií musím říci, že jsem že se podařilo eh, vytvořit eh, na Balkáně eh, síť mezi univerzitami a nikdy tato síť nebyla mm, poškozena nebo netrpěla negativními dopady z, kvůli politickým sporům. Tato integrace západního Balkánu prochází samovolně a prochází zevnitř. Eh, je zapotřebí, aby západní Balkán si uchoval eh, svou eh, diverzitu, svou rozmanitost, aby se mohl dále rozvíjet. Všichni se těšíme z mnoha pokroků v Moldávii jeden velký panovník eh, pro, eh, prohlásil, že eh, škole je třeba věřit. A to je také věc, kterou říkám, kterou opakuji občanům. Náš region eh, trpí mnoha napětími, nicméně je to také region, který velice silně prožívá naši rozmanitost a můžeme být eh, také proto silou. Evropská unie musí uznat eh, to, že západní Balkán je územím velice bohatým my se potřebujeme navzájem. Není to tak, že západní Balkán potřebuje EU, ale také EU potřebuje západní Balkán. Děkuji. Tímto byl uzavřen seznam eh, řečníků. A ukončila se tato část eh, rozpravy. Děkuji všem řečníkům za to, že hovořili stručně a za to, že přednesli své příspěvky. Chci nyní předat slovo panu Barozovi, předsedovi Evropské komise a panu premiéru Orbánovi následně. Eh, bylo mi zde předáno v poznámkách, že tyto projevy mají být eh, krátké a stručné většinou neukládáme časové limity ani předsedovi Evropské komise, ani eh, předsedovi eh, eh, rady. Takže jsem přesvědčen, že vy si uhlídáte sami svůj řečnický čas. Máte tedy nyní možnost odpovědět na dotazy znesené při debatě. Předávám řečnické slovo panu Barozovi. Prosím, máte slovo. Um, so I will... Uh, Děkuji. Děkuji za všechny připomínky. Já jsem celou diskusi vyslechnul s velkým zájmem a Nyní zareaguji na otázky konkrétně mě adresované. Za prvé, pokud je o jmenování našeho vyslance v Bosně a Hercegovině. Právě včera baronka Aštnová informovala komisi, že nyní dokončuje e, výběr e, hledá e, vysoce postaveného diplomata protože eh, my chceme, aby to byl opravdu silný zástupce, protože myslíme, že nová delegace, to naše nové velvyslanectví, bude samozřejmě vykonávat své běžné funkce, ale také eh, bude eh, zvláštním zastoupením Evropské unie pro politické záležitosti v tam v tamní oblasti. Takže nyní je u konce výběrové řízení, nebo se dokončuje, pardon té otázce eh, k hospodářské situaci eh, v Evropě a těm nástrojům, eh, které byly přijaté. Já si myslím, že to byly, bylo opatření v mezích možného, byla ambiciozní a pokud se mi zeptáte upřímně, tak já bych býval raději zašel ještě mnohem dále, pokud je o koordinaci hospodářské politiky. Nicméně jedná se o věc, které jsme, které jsme byli schopni dosáhnout na Evropské radě. Instrumenty eh, fungují, ale často, eh, často se hovoří o politické, eh, o procedurách, ale je třeba také hovořit o politické vůli. Pokud nyní vlády se rozhodnou podniknout fiskální konsolidaci a strukturální reformy, pokud budou schopné reagovat v, v duchu spolupráce, a budou eh, mm, ctít také eh, roli eh, v evropských institucích, Evropského parlamentu a komise, tak určitě dosáhneme určitě pokroku. Otázka, mm, která byla nejzásadnější, přišla od Lorda Tevensna. A sice, jak zapojit všechny evropské země do eh, rozšíření. Samozřejmě eh, ten zájem se eh, liší uvnitř členských států a uvnitř jednotlivých částí veřejnosti. Někteří z vás jste hovořili o únavě z rozšíření, ale já musím zdůraznit, že Evropská komise žádnou takovou únavu nemá. My zůstáváme odhodláni dále rozšiřovat. Víme, že je to kriticky důležité pro budoucnost Evropské unie. Já jsem na začátku svého projevu řekl, že Evropské eh, rozšíření nejenom bylo jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie na podporu eh, míru, demokracie a pluralismu a otevřené ekonomiky a vlády zákona, ale také myslím, že to byl vůbec jeden z největších eh, úspěchů v evropské historii, když se to zasadíte do celkové perspektivy. Pokud se podíváte na to rozšíření Unie z původních 6 a 9 členů na dnešních 27 a na mm, brzo na další, tak je to prostě úžasné. Protože to obráší eh, eh, vybudování eh, v Evropy právě po těch děsivých událostech první a druhé světové války. A to ohromení nesmí eh, mm, ustávat. Když já se setkávám s americkými a čínskými a japonskými partnery, tak jedna z věcí, kterou oni obdivují, je, jak jsme zvládli tohle rozšíření. Takže já opravdu uh, jsem žavý, uh, eh, žhavě nasazený pro uh, rozšíření. A zároveň musím zdůraznit, že nesmíme uh, snižovat laťku je důležité vydávat eh, signál kandidátským eh, zemím, že eh, také musí odvést svůj kus práce. A myslím, že my tady nikomu nepomáháme tím, že bychom se snažili naznačit, že je na nás, abychom vyřešili ty problémy. My je musíme podpořit, ale nikdo jim jejich vlastní problémy nevyřeší, pokud jde o demokratické reformy a vládu zákona, boji s korupcí, nezávislost eh, justice a tak podobně. To je třeba si upřímně říci a já věřím, že dnes jsme si to tady upřímně vyříkali. Pokud je o to, jak ty eh, země eh, nabojit, tak, zapojit, tak mm, samozřejmě musíme zapojovat národní parlamenty. Luis Rodriguez z portugalského národního schromáždění řekl, že Portugalsko podporuje rozšíření Evropské unie na západní Balkán a já si myslím, že to je velice důležitý signál. Eh, že nejenom eh, země, které jsou eh, zeměpisně blízko západnímu Balkánu, ale i země, které jsou vzdálené, si uvědomují, jak je to politicky důležité. Takže kontakty s národními parlamenty jsou velice důležité. Já jsem na začátku svého druhého mandátu vycestoval do tohoto regionu, abych právě ukázal, jak důležité je pro nás rozšíření. A nyní se o tom bavíme na Evropské komisi. Na a já, já čekám, že Chorvatsko brzy eh, vstoupí, teď jsme v závěrečných eh, eh, fázích vyjednávání a myslím si, že to může být dobrý způsob, jak znovu ukázat na rozšíření. Myslím, že to spustí velice důležitou debatu v Evropské unii, v našich členských státech. Upřímně řečeno, já jsem někdy zklamán tím, že členské státy které získávají tolik rozšířením EU, eh, e nedostatečně vysvětlují, jak důležité je rozšíření nejenom pro ty eh, země, které eh, vstoupily, ale i pro bývalé, pro ty, předchozí, pro ty staré členské státy, pokud jde o růst ekonomiky, růst trhu, růst příležitostí růst HDP pro bývalé členské státy, pro ty původní členské státy, to je prostě uh, obrovské a e, neříká se to tisku, neříká se to každému. A to někdy e, stěžuje e, v národním politikům povstat a říct, chceme se dále rozšiřovat. Protože v době hospodářské krize samozřejmě mají občané obavy. To je naprosto přirozené v hospodářské krizi. Lidé začnou trochu si více hledět sami sebe. Takže pokud jim nebudete vysvětlovat, jak důležité je eh, rozšíření, tak samozřejmě od nich nemůžete očekávat velké nadšení. Takže opravdu potřebujeme debatu o eh, politických výhodách rozšíření i hospodářských výkonách, eh, výhodách rozšíření. Co to znamená pro naši Unii? A myslím si, že eh, jednání, jako je to naše dnešní, jsou v tomto ohledu velice důležitá. Potom, myslím, pan Bostináru se ptal na úlohu politických rodin a politických stran. A vzhledem k tomu, že tady hovořím k poslancům Evropského parlamentu, tak to řeknu jasně také. Ono dochází k tomu, že někdy některé politické strany spochybňují eh, samotnou legitimitu parlamentu. A to je problém. Řekněme si to otevřeně. Eh, na jednu stranu tady máme normální prolezaci v demokracii. Já jsem taky politik, byl jsem eh, premiérem, byl jsem vůdcem opozice, rád debatuji. Ale když vycestujeme do nějaké země a když tam vůdce opozice řekne, že vláda není legitimní, že eh, ne eh, eh, respektuje svobodu tisku. A pokud vláda řekne, že opozice není loajální k demokracii, tak máme problém. Takže pokud chceme a pokud vy jako poslanci národních parlamentů Evropského parlamentu chcete podporovat rozšíření na západní Balkán, tak jedna věc, kterou bych vám vřele doporučil, je zvýšit úroveň spolupráci na spolupráce napříč politickými rodinami, eh, nadacemi a národními politickými stranami, tak abychom opravdu eh, posílili tu eh, kulturu demokratické debaty, tak abychom měli živé a stabilní demokracie. Proto já jsem tolik tady zdůraznil potřebu podporovat kulturu koncenzu a kompromisu a ne omezovat živou demokratickou debatu, která normální, je normální součástí demokracie. Já jsem volal po podpoře eh, té konsolidace právě eh, zákona a demokracie. To je důležitý úkol pro nás, jako pro politiky. Jak jsem říkal předtím, eh, rozšíření není, není, demokra- není technokratický proces. Potřebujeme mobilizovat celou společnost. Je to program pro otevřenou společnost i pro otevřenou ekonomiku. Takže tohle teď můžeme dělat. A z našeho pohledu komise se bude maximálně snažit, aby tohle zůstalo na pořadu jednání. Ještě jednou děkuji maďarskému předsednictví a premiéru Orbánovi za eh, angažovanost, eh, se kterou podporují tuto agendu a ještě jednou eh, mohu říci, že tento rok může být rokem, kdy opravdu pokročíme v rozšíření EU. Eh, říkal jsem to při svých předchozích návštěvách i v, a řeknu to i při návštěvě eh, příští měsíc. Samozřejmě je to za předpokladu, že eh, ty země se opravdu budou snažit stát se plnoprávnými členy EU, e nejenom členy Evropské rodiny, kterými už jsou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo Evropské komise, Vždy jste pro nás velkým zdrojem inspirace. Děkuji vám za vaše slova. Myslím, že váš projev byl určitou politickou lekcí a určitě z toho všichni doma budeme vycházet, co jste zde doporučoval. A nyní Chci ještě jednou poděkovat maďarskému předsednictví za to, že se podařilo vdechnout určitou novou dynamiku, nový život procesu integrace a dávám slovo panu premiérovi Orbánovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve zareagoval na dotaz, který byl učen Maďarsku. Týkalo se to zákona o občanství a udělování občanství Maďarům žijícím mimo Maďarsko. Moje odpověď zní takto. Tímto krokem se snažíme odbourat diskriminaci v zemích, které s námi sousedí ve středoevropském a východoevropském prostoru. Dvojí občanství je v tomto regionu možné, platí to například v Chorvatsku, Rumunsku či Srbsku a já nevidím důvod, proč by Maďarsko mělo být výjimkou. Jinými slovy, vlastně jsme se takto snažili odstranit určitou diskriminaci, která panovala v této oblasti. A nyní dovolte, abych šířeji zareagoval na otázky učené maďarskému předsednictví. Chci vám všem poděkovat za slova chvály, i když možná jsou trochu předčasná, protože nám ještě zbývá určitý čas do konce našeho předsednictví, kde se může i něco nepovést. Dovolte, abych na úvod předeslal jednu obecnou poznámku. Když jsme se pouštěli do práce, učinili jsme strategické rozhodnutí. Museli jsme se rozhodnout mezi tím, že předsednictví pojmeme jako jakousi soutěž krásy anebo jako šest měsíců tvrdé práce. A rozhodli jsme se i tou druhou cestou. A proto jsme si stanovili cíle velmi vysoko v oblasti hospodářského řízení a zprávy, energetické politiky, rozšiřování a řešení eh, romské otázky. Toto patří k hlavním tématům a prioritám maďarského předsednictví. Eh, domníváme se, že reálný pokrok v těchto oblastech eh, je smysluplným cílem a doufám, že i v závěru maďarského předsednictví od vás uslyším eh, slova chvály. Pokud je o závěry z dnešní diskuse, přejeme si vést upřímný otevřený dialog s představiteli zemí západního Balkánu. Své názory jsme vyjadřovali velmi zdvořile, ale nenechte se tím zavést. Eh, nenechte se eh, tedy zmílit. Situace kandidátských zemí je velmi složitá. Eh, ve vašich zemích vzrůstají obavy a pesimismus a Nedá se to srovnávat eh, s pesimismem a obavami a pochybnostmi, které jsme před vstupem do EU chovali my. Řekl bych, že ty vaše eh, obavy a strachy jsou daleko vážnější, než bývaly dříve v našem případě. Já nechci tu situaci zbytečně dramatizovat, ona je už tak dramatická. A pokud bychom nedokázali udržet téma rozšíření na pořadu dne, eh, tak bychom promeškali celé roky, ne přímo desetiletí. Na takovýchto a podobných setkáních je tedy v sázce mnohé a já chci poděkovat Maďarskému Evropskému parlamentu za uspořádání této konference. Nejde o to posouvat hranice EU dále na východ, nejde tedy pouze o další posouvání hranic, protože nejvýchodnější, v tomto případě tedy, protože východní hranice EU je hranicí Řecka e, v tomto regionu. Tady naopak jde o západní enklávu balkánského regionu, kterou bychom chtěli zahrnout, zaintegrovat. Nejde tedy o posunutí hranic dále, ale naopak o zahrnutí e, této části území Balkánu. Pochybnosti, strach a skepse, které jsem zmiňoval, je třeba odstranit a můžeme to dosáhnout jedině společným postupem. V nedávné době si obzvlášť naléhavě uvědomujeme, jak důležité je hledat spojence mohu říci, že když my jsme vyjednávali, já jsem byl koncem 90. let premiérem, když jsme jednali o vstupu, uvědomili jsme si, že naším nejdůležitějším spojencem je Evropský parlament. A tomu tak bylo vždy, takže si tohoto spojence pěstujte i vy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Orbáne, za to, že jste odpověděl kolegům také na jejich dotazy. Nyní přejdeme k následujícímu bodu na našem pořadu jednání a to je chvíle, kdy pan předseda eh, Rady Kvr a já eh, uzavřeme naši diskuzi a já s potěšením předám slovo eh, panu Keverovi. Prosím, máte slovo aby mohl přednést své závěry. Vážení eh, předsedové, eh, vážené kolegyně a kolegové, není vůbec snadné hovořit po panu eh, Barozovi a panu Orbánovi a ještě dodat něco relevantního k tématu, o němž diskutujeme po dva dny. Je nicméně mojí povinností, abych shrnul naše dvoudenní zasedání. Pro mě bylo velice zajímavé naslouchat příspěvkům včerejší i dnešní debaty. Byla to velice plodná a hodnotná konference. Zaměřovali jsme se na integraci států západního Balkánu z mnoha aspektů a snažili jsme se vynést na světlo jednotlivé Eh, jednotlivá témata eh, tohoto procesu. Chci poděkovat všem řečníkům, především našim váženým hostům, eh, jejichž projevy dodali energie a hybné síly našim diskuzím. Dnes můžeme říci, že už máme mnohem jasnější představu ohledně výzev v oblasti západního Balkánu a v souvislosti s, se směřováním západního Balkánu do EU. Hovořilo se o kodaňských kritériích, o e, otázkách e, menšin a e, takové to prvky by měly být vyřešeny ještě před přistoupením, protože jsou zásadní pro každou jednotlivou zemi z regionu. Hovořilo se o spravedlnosti, migraci a ochraně vnějších hranic. Je zapotřebí v této souvislosti podniknout hlubší reformy a nadále pokračovat v kontrolách. Také bylo eh, podotknuto, že jednotná evropská migrační politika by měla být eh, vytvořena, měly by být posíleny kontroly. Co se týče integrace občanů, pracovních skupinách bylo uvedeno, že je zapotřebí, aby občané byli začleněni do mm, tohoto procesu. E, jejich vzdělávání je velice důležité a e, začlenění občanů je stejně důležité jako plnění politických kritérií. E, je také třeba, abychom se věnovali studentům a ne mm, jen kulturním, etnickým rozmanitostem, ale také sociálním aspektům, abychom mohli poskytovat eh, mm, pracovní místa a abychom pomáhali těmto zemím také v implementacích eh, strategii zaměřené na Romy, abychom si navzájem eh, pomáhali k plnění cílu to jsou též slova, která uvedl eh, pan eh, předseda Orbán. Abych shrnul naše diskuzi, dámy a pánové, můžeme potvrdit to, že nebylo jediného řečníka, který by spochybnil význam integrace zemí západního Balkánu. Ne eh, všechny členské státy zde měly delegaci, z níž by někdo prohovořil a také zde za Evropskou unii nepromluvili eh, všichni aktéři. Eh, byla zmíněna určitá únava z rozšíření a také eh, se hovořilo paralelně o únavě z přístupového procesu. Hrozbou je, že by přístupový proces mohl být zpomalen. Mnoho řečníků vybízelo EU, aby dodalo novou hnací sílu tomuto procesu. E, předseda e, vlády Orbán ve svém úvodním projevu zdůrazňoval, že vyjednávání s Chorvatskem by mělo být uzavřeno co možná nejdříve, aby e, i další národy Eh, pocítili naději. Ještě jednou vám chci poděkovat za vaše cené příspěvky do diskuze a chci zdůraznit ještě jednou to, co řekl pan Orbán a to, že země, které čekají na členství či kandidátský status, chápou Evropský parlament jako svého nejcennějšího spojence. Já jsem zástupcem Eh, druhého nejvýznamnějšího spojence, a to maďarského parlamentu, který učiní vše, aby eh, se záhy dospělo eh, k pozitivnímu závěru ve vyjednávání a k integraci. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo Kevere. Já eh, ve svých závěrečných poznámkách nebudu opakovat eh, to, co eh, právě řekl pan předseda, ale spíše se pokusím vám dát nějaké podněty k přemýšlení. A dotknu se také některých témat, o kterých hovořil předseda Buzek. Budu přitom čerpat také ze svých osobních zkušeností. Musím říci, že eh, že já tady v parlamentu mám eh, dvojí roli. Odpovídám za kontakty s národními parlamenty a, a také odpovídám za kontakty mezi Evropským parlamentem a kandidátskými zeměmi. Eh, když říkám kandidátské země, tak eh, myslím i eh, země, které jsou na samém počátku přístupového procesu. Doufám, že celý ten proces bude rychlý a povede k plnoprávnému členství pro všechny z nich. My si musíme uvědomit, že Takovýto eh, typ setkávání je velice důležitý. Podporuje eh, komunikaci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty jednotlivých zemí. Jsme do toho procesu zapojeni všichni a díky němu můžeme přijmout důležité kroky vpřed. Můžeme navzájem spolupracovat. To je samozřejmě stanoveno i v Lisabonské smlouvě, která je základním eh, právním textem pro Evropskou unii. Ale vzhledem k tomu, že jsme eh, legitimní eh, zástupci eh, svého lidu, tak musíme přispět také k jeho pokroku. musíme se právě při svém konání řídit tímto cílem. Těm konkrétním věcem, které zazněly, Tam bych zdůraznil, že tato eh, debata přichází ve správnou chvíli. Spolupráce a, a nezbytné, nezbytný, eh, nezbytná síla, eh, která, kterou se musí tlačit na vstup západního Balkánu, jsou nutností proto, nejen proto, že je to dobrá věc, ale protože to také potřebujeme. Dámy a pánové, v Evropském parlamentu většina poslanců je pro uh, rozšíření. Ale nechceme, aby se to ne- do nekonečna odkládalo, protože jinak uh, ztratíme ten uh, hybný moment, který teď máme. Vidíme, eh, že roste určitý euroskepticismus a tím bychom mohli, protože pokud budeme čekat příliš dlouho, tak bychom mohli naručit eh, hladké schválení integrace. Rozšíření Evropy eh, až na západní Balkán je samozřejmě věc dobrá i pro lidi, kteří žijí v těch zemích, ale je to důležité i pro nás ostatní. Protože my jsme pochopili, že ve stávajícím globálním kontextu, eh, pokud nebudeme všichni stát po polku, tak všichni prohrajeme. A buď eh, budeme eh, jednotně stát, anebo rozděleně spadneme. Zde zastoupené země dnes pro nás jsou nesmírně důležité. A nehovořím tady o něčem, eh, o nějakých teoriích, Víme to dobře z naší vlastní zkušenosti, pan Barroso. Stejně jako já eh, si pamatuje dobře na celý ten proces toho, eh, toho kandidátství a toho předvstupního vyjednávání a tak podobně. Prostě my všichni víme, o čem to je a všichni chápeme, proč jsme byli vynecháni, nebo proč jsme byli eh, za dveřmi. A nakonec eh, jsme se dostali dovnitř a vedlo to k prosperitě nás všech. Takže proč například eh, země, které z nějakých zeměpisných nebo historických důvodů zůstávají mimo Evropskou unii, proč se nezapojit? Proto se tak snažíme eh, je zapojit. A myslíme si, eh, že západní Balkán je třeba také co nejdříve zapojit. Nejedná se o jenom o, o pocit určité spravedlnosti, o, ale uh, eh, uvědomíme si, že je třeba naplnit určité uh, historické křivdy. Samozřejmě je třeba k tomu učinit určité závazky než eh, se ten proces bude moci završit, ale, ale uh, chceme, abyste uh, s námi na cestě do budoucna mohli jít. Důležité je, že většina poslanců jak Evropského parlamentu i národních parlamentů říká, že je třeba ten proces urychlit že by neměly existovat žádné překážky nebo výmluvy. Některé země jsou samozřejmě dále než jiné, jako například Chorvatsko, ale pořád tady máme celou a je, je třeba natáhnout pomocnou ruku eh, ostatním zemím a eh, musíme se postarat o to, aby ta ruka zůstávala natažená. Nebylo by eh, spravedlivé, kdyby ti, kterým se podařilo eh, vstoupit do Evropské unie, za sebou bouchli dveřmi před těmi, eh, kteří, kterým se to ještě nepodařilo. Proto nebo to je to, na co si já a Jose Manuel dobře vzpomínáme. Musíme umožnit každému toto dobrodružství Evropské unie. Ve stávající situaci eh, globální, eh, globali, ekonomické globalizace a multilaterálního přístupu k budoucnosti mezinárodního společenství žádný ze členských států není schopen být vlivným hráčem o samotě. Jedině tím, že budeme eh, všichni táhnout za jeden pro vás, tak můžeme získat Eh, dostatečnou síly k tomu, abychom byli globálními hráči ve světovém dění a ovlivňovali toto dění eh, ve prospěch evropských zájmů. Jednota nám také eh, umožní ovlivnit zprávu mezinárodních věcí tak, aby byly naplněné evropskými hodnotami. Takže děkuji vám eh, všem ještě jednou, eh, Viktore Jose Manueli, a děkuji vám všem za to, že jste sem přijeli a zúčastnili se naší rozpravy. Děkuji i eh, našim zaměstnancům, kteří umožňují veškerou naši práci a také děkuji tlumočníkům. Vypadá to, že tady máme stále více tlumočníků, máme tady dvě patra a máme tady spoustu techniků, eh, kteří nám také umožnili hladký průběh zasehání. Naše příští zasedání bude za polského předsednictví, máme už jeho datum, ale ještě nevíme, jakému tématu se budeme konkrétně věnovat, ale jsem si jistý, že to bude velice zajímavé jednání, které nás všechny obohatí. Eh, ještě eh, skončím něčím trochu osobním ohledně těch mladých lidí o, kterém, eh, o kterých jste tady eh, také hovořili. Já bych rád eh, přivítat, přivítal hm, hosty, které, kteří jsou tady z mého volebního obvodu z Castelli de la Manči, studenty tamní, kteří jsou tady se svým učitelem. Jsem velice rád, že jste také přijeli. A tímto končím naše zasedání a děkuji vám všem za účast a přeji vám šťastnou cestu domů.